<laughs> Vážení kolegové, navr- navrhuji tedy, abyste zaujali místa, aby si každý tedy našel své místo v tomto originálním sále na naší schůzi výboru. To je právě to kouzlo života těch budov v Bruselu, bez dalšího komentáře jakéhokoliv typu. A protože naši první řečníci jsou již mezi námi, tak můžeme začít. Takže pod bodem A přijetí pořadu jednání navrhuji, abychom obrátili nebo přesunuli body 3 a 6. Pokud nemáte nic proti tomu, tak bude ten pořad jednání takto pozměněn. K bodu 2, co se týká sdělení předsedkyně, tak mám tři sdělení. První, bych vám chtěla říci, že pokud se týká zprávy pana Čerkase o restrukturalizaci koordinátorů, tak bych byla ráda, abychom na plenárce měli výsledky práce expertů z jednotky o přidané hodnotě Evropského parlamentu. Myslím si, že to bude první případ využití této skupiny nebo tohoto oddělení. A tato výměna názoru by se mohla tedy konat 9. října, což by nás vedlo k tomu, že bychom odložili hlasování o samotné zpráv, Čerkasově zprávě na mimořádnou schůzi v listopadu. Point B, notre... Bod B, naše schůze je jako obvykle vysílána na internetu. A jako třetí bod, který bych vám chtěla sdělit, měla jsem tím asi začít, protože to je ta nejpříjemnější zpráva, vám navrhuji, abychom zítra přivítali odjezd našeho naší komis, našího výboru. Chtěli bychom tedy odhod naší administrátorky Božice, která nás tedy opouští a půjde pracovat do jiného výboru, ale myslím si, že všichni bychom jí chtěli poděkovat za její kvalitní práci. Tento sál je velmi nepříjemný, a protože pokud navíc je zde ještě hluk v sále, tak je téměř nemožné mluvit. Takže máme zde dále pod bodem 6 Protože jak jsem říkala, tak přehodíme pořadí a dávám tedy slovo panu Tomasu Manovi, aby nám představil pozměňovací návrhy a až N, které vám byly předloženy a které nás tedy týká se to pozemních služeb na letištích Evropské unie. Je to tedy text, o kterém bychom měli hlasovat zítra, takže prosím, pane zpravodaj, máte slovo. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Na minulý týden jsme ve Štrasburku ukončili určité bilaterální setkání a také další a z toho vyplynulo, že myslím, že v podstatě bychom mohli dosáhnout eh, takového výsledku, který bychom mohli označit za kompromis. Tedy není to jednoduché, ale mohu tedy konstatovat, že u těch kompromisů, které máme, jsme dosáhli majority. A právě nyní se také eh, koná eh, paralelní eh, setkání skupiny, kterou jsme označili. Jsou zde určitá dvě politická seskupení nebo skupiny, kteří se toho neúčastnili. Zelení řekli, že celý ten návrh by vlastně chtěli zamítnout za nevím, a na základě Potom tedy jsme se ale pokusili kromě toho dosáhnout těch kompromisů. Pokud, chtěl, chtěl bych říci, že pokud by nebylo dosaženo kompromisu, tak jaký by byl výsledek? Bylo by to tak, že by výbor pro dopravu musel jediný nést odpovědnost a vlastně co se, a co se týká otázek práv pracujících, přechodu přeshraničních podniků, také školení, vzdělávání, která jsou pro nás velmi důležitá a to už bychom nemohli eh, mít zapracované v té zprávě, protože by byl stažen eh, odstavec 50 takže už bychom vlastně tam neměli věci, které spadají do naší příslušnosti. Ne, chceme samozřejmě, aby nedocházelo k, aby to nemělo dopad na platy, aby nedocházelo ke ztrátě pracovních míst a tak dále, ale ne, jinak bychom nevěděli, jaké podmínky by mohly být zajištěny. Dále máme zde různé situace na letištích, neplatí jednotné řešení pro všechny. A samozřejmě říkáme ano, chceme mít ochranu pracujících, to je mimořádně důležité, ale otázku, ke které jsme se stavili různě, otázka pro jaké oblasti by toto mělo platit. Já bych se klonil spíše k názoru komise, to znamená, že můžeme pojednávat pouze o těch tématech, O, kde se jedná o oblasti, ve kterých je omezená hospodářská soutěž. Neměli bychom to rozšířit, ale a členské státy by měly proskoumat, zda ještě kromě těchto čtyř oborů nejsou ještě další oblasti, které by měly být zahrnuty, ale jak říkám, toto už je v rukou členských států. Důležitá věc je také záruka pracovních míst v případě odkupu podniku. Tam samozřejmě platí příslušná směrnice na toto, takže to jsou různé technické a organizační důvody, ale jak říkám, podařilo se nám dosáhnout dobrého kompromisu. Kompromis A, to je vlastně výsledek našich společných úvah, tak aby se ještě posílila záruka také v oblasti B. Další z těch mnoha kompromisů, který je důležitý, je číslo 10 je důležité vlastně zajistit pracovníkům právo aby měli právo nahlédnout do, dokumentace pro výběrové řízení, když se tak aby měli vlastně jasné eh, informace, aby byla zajištěna transparentnost. Potom zde máme pod bodem D, abychom tedy, sem samozřejmě musíme zaměstnávat kvalifikované zaměstnance, ale kontrola by měla být prováděna příslušnými orgány, ne jakýmkoliv orgánem, který to může činit, ale abychom zajistili, aby v různých situacích, protože právě proto, že jsou v různých státech různé situace, aby na letištích by toto zajišťovaly příslušné orgány ve, ve spolupráci také se sociálními partnery. To si myslím, že je důležité. A potom poslední bod, o kterém jsme, já jsem chtěl zdůraznit tedy několik stěžejních bodů, je, jak je to s dobou zaškolování, s délkou školení. Někteří hovořili o zaškolení v délce dva dny, podle komise by toto bylo dostatečné. My zde ale máme různé kvality těch poskytovaných služeb, u kterých ty dva dny školení není vůbec dostatečné, takže navrhujeme minimální dobu pro zaškolení pět dnů aby byla zajištěna kvalita, konkrétní specifické testy, zaškolení, školení, které se musí, musí být základně harmonizovány na úrovni Evropské unie a musí být zhodnoceno, zda jsou přiměřené nebo ne, tak aby bylo jasně interpretováno tak, jaké jsou tedy eh, dobré pracovní podmínky pro zaměstnance a členské státy musí být zavázány, povinny k tomu, aby Eh, to, tímto zabývali a ne, aby to byla pouze marginální záležitost. Máme zde právo v rámci dokumentu Sociální Evropa. Takže to jsou tedy ty kompromisní návrhy, na kterých jsme se shodli ve Štrasburku a které vyplynuly eh, z našich jednání a o kterých samozřejmě dále budeme i dnes diskutovat, co se týká tedy ochrany zaměstnanců. Já ne, nemělo by se to stát nějakým alibi, ale musí to být jasné ustanovení, jasná klauzule, aby opravdu bylo zajištěno. Sociální Evropa musí být opravdu zajištěna v rámci těch ustanovení. Děkuji. Merci. Děkuji. Jutta Steinbruck. Vielen Dank. Děkuji, paní předsedkyně. Na začátek bych řekla, že jsem velmi zklamaná tím, co vyplynulo z těch kompro- jednání o kompromisech. A musím říct si, když se dívám na vyjádření jednotlivých frakcí ve výborech, tak je to velmi vzdálené od toho, co vlastně jsme dosáhli. Zaznělo Zaznělo zde, že pokud bychom hlasovali proti zprávě, tak by bylo nebezpečí, že zaměstnanci budou požívat ještě menší ochrany než to, co bylo dosaženo v rámci návrhu našeho výboru, zejména sociálně demokratická frakce samozřejmě tedy bude v konečné fázi hlasovat pro tato ustanovení, ale byla bych proto, abychom na plenárce a později také ve výboru ještě vlastně celou tu zprávu vrátili. Nejde o to, abychom eh, aby sam ochraňovali pouze určité skupiny lidí při přechodu nebo eh, odkup, odkupu podniku. A protože tam vlastně by se různě přistupovalo ke různým skupinám. Zde máme teď formulaci, která by vedla k takovýmto Rozdílom, sice je to lepší než vůbec nic, to je pravda, ale ty eh, většiny jsou v tomto parlamentu jsou orientovány bohužel příliš na tu ekonomickou stránku. Když se podíváme na ty cenové dohody, to bylo ještě eh, těžší, než jsme si dokázali představit. Také situace, co se týká dodržování pracovních standardů, ustanovení o platu. To je samozřejmě velmi těžko dosažený kompromis, je to o něco lepší než to, co jsme měli předtím důležité, že jsou zde určité stanovené minimální standardy, co se týká školení, zaškolování na evropské úrovni musí být zohledněna na také specifika jednotlivých letišť. Myslím si, že se ještě musíme všichni pobavit o tom, co to znamená sociální Evropa pro zaměstnankyně a zaměstnance. Zda jsou to zda je musíme skutečně chránit před úplnou liberalizací zaměstnance. Děkuji. Um, Nadia Irš. Nadia Irš, prosím. Vielen Dank. Děkuji. Určitě je to pro nás jako liberály velice obtížné téma, protože samozřejmě my jsme pro větší liberalizaci, ale také samozřejmě z této problematiky vyplývá, že se jedná právě o zaměstnance, kteří pracují v odvětví, kteří potřebují samozřejmě podporu a speciální ochranu. Nicméně se domníváme ze dvou důvodů, že některé tyto kompromisy nemůžeme podpořit, které zde dnes jsou, dnes jsou eh, předloženy ze strany kolega, kolegy Mana. Jedním z nich je je to čistě strategické hledisko. Samozřejmě se nám, doufám, že se nám podaří dosáhnout zde ve výboru většiny, ale potřebujeme to i na plenárce. Já se obávám, že na plenárce celé tady toto téma vlastně odpadne. Takže a to je právě postup, který tedy bych vám chtěla předložit k úvaze. Další bod je, kde vidíme my problémy, to je téma těch převod, převodů, transferů, kde ještě podle našeho názoru je mnoho omezení, mnoho restrukcí. Členské státy by měly mít možnost se sami rozhodovat, zda provádět nebo ne, ale ten návrh, tak jak je zde předložen, že ty členské státy, které již tuto možnost mají, že by se tato možnost zase stahla. Myslím si, že to je něco, co vlastně z principu i z hlediska samostatnosti suverenity členských států nemůžeme eh, akceptovat. Členské státy mají velmi nejlepší přehled o svém pracovním trhu a oni musí nejlépe vědět, je, zda toto lze nebo nelze udělat. Takže tento kompromis bychom nemohli eh, pod podpořit. Další věc se týká školení, jak jste o tom bylo hovořeno, například těch pět dní povinné, zavést povinnost pětidenního školení. Já si na jedné straně si myslím, že právě proto, že se zde jedná o skupinu zaměstnanců, kde právě to vzdělání, zaškolování je velice důležité, aby se zajiš, také zajistila bezpečnost, tedy dlouhodobost pracovních míst, tak bychom těmto lidem chtěli samozřejmě dát možnost, aby se mohli účastnit takovéhoto zaškolování. A proto tato formulace, tak jak je uvedena, by byla akceptovatelná, mohli bychom podpořit ten eh, pozměňovací návrh, ale myslím si, že bychom měli jít ještě dále, ještě nad rámec toho eh, a tak, abychom zajišťovali ještě vyšší, lepší kvalitu v tomto odvětví. To znamená, doposud ta minim, jakoby se smechom říkali, že doposud ta úroveň zaškolování nebyla dostatečná. Tady oni, komise říká, dva dny by měly být dostatečné, ale takže buď budeme konstatovat, že musíme zlepšit kvalitu a potom tedy musíme také investovat více peněz do zaškolování těchto pracov. Bo mohli bychom podpořit tento pozměňovací návrh, ale měli bychom to ještě lépe formulovat. Děkuji. Je euh, parfois des compromis difficiles. No, některé kompromisy jsou velmi obtížné. Thomas Handel, prosím. Děkuji to, co řekla kolegyně Hirš, tak k tomu bych se mohl v podstatě připojit. Když si představíme, že je to v Evropě, tak, že vlastně se měl že bychom definovali, nebo to školení je definováno na dva dny, ale přitom to jsou oblasti odvětví, kde ta bezpečnost nesmírně relevantní, tak si myslím, že těch pět dnů by mělo být opravdu to minimum, pod které by se nemělo jít. Proto opravdu podporuji kolegyni Hirš v tom, co řekla. Ještě bych se chtěl vrátit na začátek. Chtěl bych poukázat na naše rozpravy, na slyšení a také debaty ve výboru, které jsme vedli o obsahu této zprávy. A chtěl bych říci, že celá řada bodů by, měly být, by byly zlepšením tedy ta liberalizace, kterou navrhuje komise, by alespoň v některých členských státech vedla k určitým platovým dumpingům a v takových vlastně, a v takových, ke, k takovým vlastně eh, podmínkům, že, podmínkám, že by ti lidé mohli žít pouze tehdy, pokud by ještě dostávali nějaké další peníze ze sociálního, ze sociálních fondů státního. Takže z tohoto důvodu bychom měli eh, tady ten text směrnice ještě poněkud zlepšit. Zde tedy vyznívá otázka, zda tedy zamítneme ten text tak jako takový, anebo zda se pokusíme ho nějak zlepšit. Samozřejmě zlepšení, které je možné, si myslím, že je jádro toho, na čem bychom měli pracovat zde v našem výboru. Respektuji to, co vlastně se Tomasu Manovi podařilo vyjednat. Já také nejsem spokojen s některými, s některými formulacemi. Také úplně nechápu, proč ty, ta odvětví, která dosud nebyla regulovaná, by neměla být vedena do tohoto do té oblasti jako regulovaná odvětví, ale samozřejmě když se podíváme, je vždy kompromisy vždy vedou k tomu, že někdo se usmívá, jiný pláče, ale jsou to zkrátka kompromisy, ale je potřeba, aby se situace na letištích obecně zlepšila. Takže zde ve výboru máme důležitý úkol. Musíme se podívat na to, co se také, jaká je situace ve výboru pro dopravu. Naše situace na plenárce se může také změnit, když si vezmeme v úvahu. Takže je lepší zůstat u té stávající situace, než abychom nedojednali vůbec nic. Děkuji. Merci. Que... Děkuji. Paní Mer z Move je přítomna? Přes se vystoupit? Eh, v jaké fázi je diskuse v radě? To by nás možná zajímalo. Ano, děkuji paní předsedkyně. Děkuji za slovo, dámy a pánové. První věc, jaký je stav v radě. Rada přijala obecný přístup během eh, Rady ministrů pro dopravu v březnu a eh, v zásadě eh, příbuzný postupu Evropské komise. To znamená, o otevření, které není úplné, pokud je o ten eh, omezený trh, restriktivní trh, ale je ta možnost třetího poskytovatele služeb na místo dvou. A rada se také příznivě staví k zavedení ustanovení ohledně transferů, což umožňuje členským státům tedy uplatnit toto ustanovení ohledně transferu personálu u těch omezených služeb. Jsou tam určité rozdíly, ale pokud je o tyto boty, které zde byly není projednávány, tam se stanovisko komise a rady stotožňuje. Především bych chtěla připomenout, že přístup komise se opírá o určitou rovnováhu Eh, v celé řadě letišť Evropy eh, čelíme konkrétní realitě. Každé slovo, které to vypíšeme, vepíšeme, bude mít dopad na hospodářskou a sociální realitu na těchto letištích. Evropská komise eh, vyzdvihla význam toho, že třeba vyjasnit ustanovení spojená s transfery, tak aby komunitární právo nepřestávalo překážku této věci. Také jsme zdůraznili vzdělávání, proškolování, což neexistovalo směrnici z roku 96. Pokud je o subdodavatelské vztahy, pokud je o e, dobu trvání dohod, pokud je o dodržování kolektivních smluv, to znamená, kladli jsme důraz především na kvalitu ve stejné míře jako na efektivnost asistentských služeb, tak aby tyto služby fungovaly co nejlépe v zájmu cestujících. Je mi jasné, že obtížné dobrat se kompromisu, jsou to ustanovení komplexní, složitá. To, co slyším, je, že pokud je o proškolování, vzdělávání, přejete se, abychom zašli ještě dále. My jsme tam zavedli body týkající se vzdělávání, eh, pokud je o pokud je o článek, celý ten článek týkající se eh, školení a také eh, pokud je o ustanovení věnované kvalitě. Přejete si, abychom šli ještě dále v rámci spolurozhodování tedy je možné klást důraz na tuto věc. Pokud je o transfery, domníváme se, že Evropská unie by neměla diktovat členským státům, jak mají postupovat v této věci. Ještě jednou, komunitární právo nesmí představovat překážku členským státům v této věci, nesmí nic diktovat. Během jednání v radě jediná členská země se vyslovila pro povinné transfery, tedy povinně stanovené Evropskou unii. Kromě toho se také domníváme, že ustanovení spojené s článkem 40 by zacházelo příliš daleko a svým způsobem tedy by to zastahovalo do hospodářské a sociální reality členských států. také jednoduše zakázat propouštění z hospodářských důvodů nebo provozních důvodů eh, v asistentských eh, službách, to v podporných službách, to zachází daleko nad eh, obecný rámec a směrnice z roku 2001, to směrnice 23. Takže pokud byste chtěli, abychom posílili ustanovení ohledně školení, tam si myslím, že ještě dobrý manévrovací prostor k dispozici, abychom zlepšili kvalitu služeb. Pokud je o povinné transfery, povinně stanovené Evropskou unii, to by patrně bylo velmi složité, těžko sladitelné s postojem rady. Děkuji za pozornost. Děkuji mnohokrát. Víme, že jde o složité téma, Uvidíme, jak bude vypadat jednání, jakmile parlament přijme svůj postoj. My tady budeme hlasovat o svém stanovisku zítra a poté to bude výbor pro dopravu, který se vyjádří k této věci 8. října. A pardon, pane zpravodaj, já jsem vám nedala znovu slovo. Chcete ještě na chvilku? Tak se omlouvám. Jak, jestli bych mohl pouze stručně něco říci, tak opravdu chci říci, že jde o kompromis vždy jsme říkali. Chceme samozřejmě jednu věc, kompromisy, na kterých jsme pracovali, nevznikly v nějakém zrychleném postupu. To znamená, snažili jsme se opravdu no, pracovat ve společné linii. Samozřejmě stanoviska byla velmi různá, například zase liberálové, říkali, že dva dny pro zaškolení by měly bohatě stačit, jiné frakce zase říkali, je potřeba minimálně pět dnů. A my jsme říkali, ano, zapracujeme tam tedy pět dnů eh, a může, mohlo by to být ještě více, ale to už by bylo dobré. Ale jak jsem řekl, není to jednoduché, takže i ani v rámci jedné naší frakce jsme nebyli vždy jednotní. Takže já si myslím, nicméně jsme odvedli velmi dobrou práci. Přál bych si, aby jedna některá frakce třeba eh, řekla, nechceme vůbec tento návrh komise zamítnout, to samozřejmě nechceme. Kompromisy jsou tak, když můžeme říci ano, to na tom jsme pracovali a udělali jsme určitý krok kupředu. Myslím si, že toho jsme docílili. Pokud jsou některé frakce, které říkají, no můžeme s tím to akceptovat, ale pouze s velkými bolestmi břicha. Ale jiní zase by řekli, ne, my bychom chtěli říct si ne, ale myslím si, že eh, mnoho z nás pracovalo opravdu s dobrou vůlí, abychom dosáhli eh, výsledku. Jinak by to bylo velice těžké, kdybychom nechali tu zodpovědnost na ostatních výborech a ne vyčlenilo se to z našeho. Takže my jsme zde formulovali určité minimální standardy, jak jsem říkal, jsou ještě velké rozdíly na některých letištích a my nechceme dosáhnout nějaké plné liberalizace, jak by někteří v tomto parlamentu chtěli. Takže byl bych velmi rád, kdybychom mohli říci ano, se všemi problémy, které s tím byly a které s tím máme, můžeme toto tedy akceptovat. Musíme uh, i vlastně na základě slyšení, které jsme měli to zohledňovat. Vždy jsou lidé, kteří říkají, ano, chceme na tom eh, pracovat, budeme se snažit se zdravým rozumem, chceme zajistit eh, cestujícím, aby měli dobrou kvalitu služeb, kterých budou požívat. A toto je ten hlavní cíl. Možná bych se nám tedy konečně podaří se nějak shodnout protože si myslím, že bychom měli prokázat opravdu jasný, jasné znamení, jasný signál, tak abychom dosáhli na plenárce většiny i ze strany jiných frakcí. Děkuji. Ano, dobře, takže pokud to dobře chápu, tak je riziko, že zde ještě budou určité akce a uvidíme, jak tady proběhne zítra eh, to hlasování. Ještě máme trošičku napi- okamžik napětí. Takže jsme u bodu čtyři pořadu jednání, kde kolegyně Birgit Sipl by nám měla prezentovat eh, svou eh, pozměňovací návrhy, které byly předloženy k jsou to tedy kompromisní návrhy k textu o zadávání veřejných zakázek. Takže kolegyně, dávám vám slovo. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Já bych na začátek chtěla říci, že jednání byla dostatečně složitá. Měli jsme velký časový tlak, ještě před víkendem jsme pracovali na kompromisu a musím říci, že k, u mnoha bodů nejenže byla stanoviska rozdílná, ale dá se říci, že zcela, že zcela protichůdná stanoviska z části. A já bych vlastně chtěla opravdu říci, že ta stanoviska byla tak rozdílná a proto že bych chtěla poděkovat zpravodajkám a spolupracovníkům, kteří na tom velmi aktivně pracovali, vyměňovali si často e-maily, komunikovali. Máme asi 24 kompromisních návrhů, které jsou skutečnými kompromisy, kde někteří říkají, jde to příliš daleko, jiní říkají, nejde to dostatečně daleko, ale jak říkal Thomas Mann, to už je prostě eh, osud těch kompromisů. Já se domnívám, že je to dobré pro tento výbor, že se vždy podaří zapracovat sociální kritéria, která jsou tam uvedena, bohužel ne vždy jako závazná kritéria, ale jsou zde zmíněna, jsou popsána v úvodních ustanoveních, to znamená, co by mohlo být sociálními kritérii. A myslím si, že my jakožto výbor pro zaměstnanost budeme předkládat stanovisko, že by to nemělo být pouze tak, že se bude hovořit o kritériích životního prostředí, ale že je nutné, aby ta sociální kritéria byla minimálně zmíněna. Kromě toho jsme se většinově dohodli na tom, že nejen je potřeba zohledňovat místní platnou legislativu, ale také tarifní dohody. Myslím si, že to je dobrý Eh, do, dobrá věc a také tedy zde máme v bodech odůvodnění stanoveny ještě podmínky, které jsme vyjmen, vyjmenovali, určitá kritéria, zejména co se týká sociálních a daňových náležitostí. Toto všechno jsou věci, která už vlastně byla obsažena v návrhu komise a určité výjimečné podmínky a potom, když se zde, když přitom, když se tedy posuzuje podnikové, máme zde dohodu ILO, devadesátky. Myslím si, že by bylo dobré to zohlednit. Bohužel nebyla ještě podepsána všemi členskými státy, ale máme tam odkaz na tuto úmluvu, kterou jsme zapracovali. Samozřejmě nikdo, eh, nejsou žádné překážky, aby ji všichni podepsali. Ten podpis to už by byl první krok ke zlepšení a také jsme se shodli na tom, že kritérium nejnižší ceny, těch nejnižších nákladů by z toho textu mělo být vyškrtnuto. Neschodli jsme se na tom a to si myslí, zhledávám osobně politování hodné, ale bohužel se nám nepodařilo dosáhnout schody na otázce snížení subdodávek, subdodavatelů a také u e, společné celkové globální odpovědnosti podniků, protože si Myslím, že ty kompromisy, které předkládáme, že jsme toho dosáhli určitého textu, který je lepší než ten původní text předlohy a doufám, že pokud dnes odpoledne ještě budou doplněny a definitivně zpracovány eh, hlasovací eh, seznamy, tak sice nikdo z nás asi úplně nejásá, ale alespoň tedy jsme dosáhli lepšího textu, než byl ten výchozí a to si myslím, že už je dobrá věc. Děkuji. Naděja Irš. Naděja Irš, prosím. Děkuji. Jménem stínového zpravodaje Alde bych chtěla poděkovat eh, paní zpravodajce za dobrou práci. My jsme mluvili o kompromisních návrzích a jakožto Alde máme následující závěr k těmto návrhům. Jednak je tam 12 kompromisních návrhů, které můžeme za naše skupinu podpořit. C, e, V, 2, T, a na druhé straně ALDE nemůže podpořit tyto návrhy, a to z následujících důvodů. Jednak návrh B, protože nezohledňuje pozměňovací návrh 11, který předkládá Marin Harkin, naše kolegyně. Potom také kompromisní návrh C nepodporujeme, protože tam jsou odkazy na uh, úmluvu ILO, uh, eh, Mezinárodní organizace práce kde se to týká eh, regionálních lokalit, kde by měly být eh, provedeny práce nebo poskytnuty služby. A tyto odkazy vytvářejí právní nejistotu, zejména pokud jde o její vztah ke směrnici eh, o vysílání pracovníků. F ten odmítáme z ze stejných eh, důvodů, tedy kvůli této právní nejistotě eh, týkající se místa poskytování služeb nebo provádění práce a vzniku právní nejistoty. Pokud jde o A, tak eh, tady se vyškrtávají nejnižší náklady jakožto kritérium a zavádí se sociální závazná kritéria. Také odmítáme N, protože tam je tento požadavek povinný. Z, tak tam není subdodávka vůbec umožněna a to není eh, v souladu s nadcházející legislativou. Pokud jde o P, tak eh, zde také nesouhlasíme, protože se zde uvádí, že zadavatelé mohou omezit účast eh, pokud jde o sociálně zdravotní služby na neziskovém organizace, ale my myslíme, že by tady měla být volná hospodářská soutěž a také nesouhlasíme s zetkem, kde se vyškrtává odkaz na původní návrh komise, že by tato směrnice měla platit v souladu se směrnicí o vysílání pracovníků. Pokud by tomu tak nebylo, vznikla by opět právní nejistota. Děkuji. se já. Další kolegyně. Děkuji, paní Děkuji. Já děkuji paní zpravodajce eh, Birgit Zippel, která odvedla vynikající práci a jak už sama řekla, jedná se o kompromisní návrhy, které zde máme před sebou a nejsme s nimi asi stoprocentně spokojeni, ale to je osud kompromisních návrhů za EPP je podporujeme, protože jsme se na jejich tvorbě podíleli. Jak už řekla paní Zipl, i já bych chtěla zdůraznit kompromisní návrh C, který je poměrně komplikovaný, ale myslíme si, že je důležité, aby eh, tato zásada zadávání veřejných zakázek byla eh, formulována co možná nejjasněji a nejexplicitněji. Také bych eh, chtěla zdůraznit že je potřeba co nejvýhodněji vynakládat prostředky daňových poplatníků a to zde chceme zajistit. Dále jsme rádi, že tady máme tu formulaci týkající se úmluvy Mezinárodní organizace práce, že to zde zapracováno bylo. My se domníváme, že to snad bude akceptováno i ze strany rady. Co se týče pozměňovacího návrhu N, kompromisního návrhu N, to se týká subdodavatelů je tady ten odkaz na článek o subdodavatelích a myslíme si, že je velice důležité, aby hlavní eh, dodavatel poskytl informace, které se týkají jeho subdodavatelů, včetně kontaktních údajů, právních zástupců, eh, subdodavatelů a tak dále. Tento článek o subdodávkách je, myslím, už dostatečně jasný, původně jasný eh, nebyl, proto jsme nesouhlasili s tou společnou odpovědností, co šlo nad rámec eh, stávající legislativy běžné v členských státech. A já jsem si jistá, že tento článek nyní situace subdodavatelů zlepší, pokud bude ve výboru IMCO takto odsouhlasen. Také bych chtěla zmínit kompromisní návrh Z2, eh, ZBIS, sice to odkazuje pouze na body úvodních ustanovení, ale jsou tady vysvětlena jednotlivá kritéria, včetně eh, těch sociálních a environmentálních kritérií a my se snažíme říci jasně, že pokud eh, zadavatelé budou odkazovat na tato kritéria, tak eh, by tak měli činit eh, způsobem, který je transparentní pro všechny a také uchazeči ve výběrových řízeních by takto měli vědět, jaká kritéria budou platit. Vím, že byla předložena celá řada pozměňovacích návrhů, na hlasovacím seznamu jich je eh, mnoho, ale slyšela jsem, že mnoho z nich eh, není obsaženo v působnosti našeho výboru, nebo nespadá do působnosti našeho výboru, takže bude potřeba je buď to stáhnout, nebo budou zítra prohlášeny za nepřípustné, takže snad nakonec to hlasování zítra bude kratší, než to vypadá dnes. Ještě jednou tedy, mm, Birgit, eh, děkuji za tuto velice obtížnou práci. Ehm, Jsou ještě další žádosti o slovo? než dám slovo zpravodajce. Všichni se již vyjádřili, takže dávám slovo opět naší zpravodajce, prosím. Já ich will... Ano, já nechci tu naši diskusi protahovat zbytečně, ale ještě bych se chtěla stručně zmínit o dvou aspektech. Kolegyně z frakce ALDE se zmínila o tom, že by byla určitá právní nejistota, pokud bychom se řekli těch, pracov, těch podmínek pracovních, které existují. Chtěla bych říci, že je ještě jeden článek, kde je vlastně zaměstnavatel povinen potenciálním firmám, které by se chtěly účastnit, eh, sdělit, kde najdou příslušné o legislativě, o platných standardech, o Eh, dohodách, jaké, aby věděli, jaké dohody, jaká pravidla platí, jaká je potřeba dodržet. Myslím si, že pokud by nebyly dosaženy, eh, dodrženy eh, místní eh, předpisy, místní legislativa, tak to je špatné. Všechny tyto podmínky jsou zde vlastně obsaženy a často vlastně někdy vypadávají z takovýchto výběrových řízení, protože samozřejmě dodržování veškerých těchto podmínek by bylo velmi drahé. A proto je potřeba se na toto podívat ze dvou hledisek. Jednak samozřejmě je potřeba mít na mysli sociální partnery. To je něco, co v posledních letech velice dobře fungovalo a co nám jakožto členům a výboru pro zaměstnanost musí, drž, musí ležet na srdci, aby vlastně se to také týkalo, byly za, zohledňovány osoby se zdravotním postižením, eh, a, a lidé s určitým znevýhodněním. Toto všechno si myslím, že je důležité, tak aby nedocházelo k omezování hospodářské soutěže. Ještě bych chtěla poděkovat všem těm, kteří spolupracovali na těchto kompromisech a jsem napnutá, eh, jak, jak to zítra, jak kolik těch pozměňovacích návrhů zítra odhlasujeme. Děkuji. Ano, takže hodně odvahy. Hodně odvahy všem těm, kdo musí zotavit. Zítra tady budeme hlasovat. Výbor IMKO, který je výborem příslušným, bude hlasovat 10. října. Nyní se dostáváme k bodu 5 pořadu jednání, kdy máme projednat pět poznacích návrhů eh, kompromisních eh, z nějakých 130 po nějakých 130 poznacích návrzích, které byly předloženy, jde o zprávu kolegy či kolegyně Manesku ohledně zadávání zakázek subjekty posouvající v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb. Bylo mi sděleno, že paní Manesku dnes bohužel nemohla dorazit, takže to bude naše místo paní Nadia Irš, která ji nahradí. Máte slovo. Děkuji. Jménem naší zpravodajky Ramony Manesku bych ráda vyjádřila své poděkování stěnovým zpravodajům za eh, jejich vynikající spolupráci. Máme nyní čtyři kompromisy. EPP a SAD již potvrdili obsahu stránku těchto kompromisů. Naším záměrem bylo eh, zapracovat eh, všechny poznací návrhy, které jsme požili za vhodné a takové, které mají přímo slovy s pravomocem našeho výboru zapracovali do kompromisu. Ty kompromisní návrhy se tady týkají bodu odůvodnění 4, což je obecný bod odůvodnění, který se týká role eh, veřejných zakázek, dále článku 31, který se týká restriktivních smluv pro sociální dílny a eh, podniky, dále článek 55 odstavec 1, který se týká značení, článek 70 odstavec 5, který se týká volby účastníků a udělování zakázek smluv a ještě jednou chci poděkovat za velký zájem o toto stanovisko. Děkuji. Jsou nějaké žádosti o slovo k této věci? Ano, Čaba Öry, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Rád bych zde vystoupil jménem naší stěnové zpravodajky, která momentálně hlasuje, či on momentálně hlasuje v jiném výboru, takže tu teď nemůže být. Chci potvrdit to, co zaznělo od Nadě Hirš, tedy slova o dobré spolupráci mezi spravodajkou eh, a stínovými spravodaji. Ledovci podporují všechny kompromisní návrhy. Děkuji. Děkuji. Eh, Francis Castex. Eh, ano, my rovněž podporujeme kompromisy Skutečně eh, zpravodajka nám velmi dobře naslouchala a poslední výměna názorů byla opravdu plodná. Nicméně litujeme toho, že zmínky nebo odkazy na protokol 26 a konkrétně eh, služby v eh, obecném zájmu nebyly více zohledněny v kompromisech, protože budeme a budeme tedy chtít hlasovat, eh, budeme tedy hlasovat pro další poznací návrhy, které jsou explicitnější v tomto směru a nebyly zapracovány do kompromisu. Děkuji. Jsou ještě další žádosti o slovo? Zdá se, že nikoli. Paní Hirš tomu nechce nic doplnit. Doufám, že paní Manesku bude obeznámena s proběhem této výměny a hlasovat budeme zítra. podle stejného harmonogramu jako u zprávy kolegy Sipe, kolegyně Sipel. Máme tu už pana eh, Beckera. Ano, máme, takže můžeme se vrátit k bodu 3 našeho pořadu jednání. projednáme zprávu pana Beckera k iniciativě pro sociální podnikání, vytvářet příznivé prostředí pro podporu sociálních podniků v rámci sociálního hospodářství a sociálních inovací. Máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně, a děkuji za pochopení a za to, že jste přesunula můj bod jednání, protože jsem nemohl přijít dříve. Uh, Chtěla bych vlastně z toho důvodu, o kterém jste už vy sama hovořila, k tomuto tématu stručně říct, že vlastně je velmi že se hovoří o příznivém klimatu pro sociální podnikání a proto vlastně bych chtěl víceméně pochválit komisi, protože se chopila této iniciativy a zejména bych chtěl poukázat na to, že jsme měli 238 pozměňovacích návrhů a 29 kompromisů. Měli jsme skutečně vynikaj, dosáhli jsme vynikajících výsledků práce se všemi frakcemi. Zejména bych chtěl poděkovat stínovým zpravodajkám a zpravodajům, zejména kolegovi Gigoldovi, za vynikající spolupráci také sekretariátu EPP. Byla to velmi moje velmi pozitivní zkušenost s první mou zprávou. Sociální podnikání má obrovský potenciál v sobě, zejména je to potenciál pro to, co nazýváme zelená a bílá ekonomika, také potenciál vytváření pracovních míst pro mladá, mladé lidi. Musíme se snažit, co se týká této definice, synchronizovat to s Evropským investičním fondem a s dalšími eh, dílčími projekty a fondy, které vznikají, které by s tímto mohly eh, korespondovat. Stručně bych chtěl zdůraznit ta těžiska, která vlastně vyplývají z tohoto potenciálu pro vytváření pracovních míst, to znamená, je to velká příležitost pro inovace, která obsahuje v sobě toto sociální podnikání a my všichni, kteří jsme spolupracovali na této zprávě, jsme chtěli zapracovat v co největší šíři, protože věříme tomu, že tyto nové podmínky vlastně budou zapracovány nejen v této zprávě, ale i další eh, po, poskytnou šanci mm, umožňovat, podporovat inovace a další eh, šance a příležitosti. Proto jsme u těch otázek reinvestic nebo spolu spoluúčasti zaměstnanců, nabídky a tak dále. Proto jsme chtěli zapracovat, navrhnout jasnou, ale poměrně otevřenou eh, regulaci, která vlastně by měla směřovat k tomu, že sociální podnik se nemůže nazývat, pokud opravdu nebude tyto sociální produkty a služby nabízet. Co se týká možnosti financování, tím se musíme zabývat. Je to zde také zdůrazněno podpora výzkumu, to je také důležité, a zejména se bych chtěl zdůraznit eh, otázku komunikace, na kterou se musíme zaměřit, platformy osvědčených postupů, vytváření databází a další opatření, která zejména by se měly tedy být určeny pro občany. Nechci hovořit příliš dlouho, ale co se týká dnešní situace požadavků a, a v budoucích poptávky po sociálních službách a výrobcích, myslím si, že všechen tento vývoj a, a spolu s touto oblastí bude vytvářet nové možnosti, nový potenciál a Určitě zejména pro mladé lidi v budoucnu eh, doufám, že se budou k tomu stavět s velkým entuziasmem, že to bude pro ně vytvářet nové možnosti a příležitosti. Děkuji mnohokrát. Merci, Děkuji. Doufám, že jsou i mladí, kteří se pouštějí do podobných podniků bez eh, nějaké specifické podpory. Eh, Kinga Gönz a poté Nadia Irš. Takže Kinga nejprve, prosím. Děkuji mnohokrát. Já bych nejprve ráda poděkovala panu zpravodaji Beckerovi za jeho otevřenost, za otevřenou spolupráci, jak jste zmiňoval, dorazilo mnoho poznacích návrhů. Nyní, když máme kompromisní návrhy, doufáme, že získají širokou podporu politických skupin a také máme k dispozici definici, která je v souhlas, výrazně v souhlase s definicí sociálního podnikání, respektive definice sociálního podnikání, které v souhlase s definicí sociálních inovací, sociálních změn, takže to jistě budeme moci podpořit. Kompromisní návrhy odráží naše priority. Na jedné straně bylo důležité mít ucelenou představu o situaci, o výzvách v tomto sektoru jedno z výzev představuje to, že je zde nedostatek mladých. Bylo by tedy důležité, abychom tento sektor učinili přitažlivým i pro mladé. Také by jistě bylo důležité zaručit finanční stabilitu pro toto odvětví. Projednáváme také možnosti, jak k tomu přispět touto zprávou. Zpráva je důležitá i proto, že zohledňuje situaci sociálně znevýhodněných vrstev obyvatelstva či skupin obyvatelstva v tomto odvětví, v tomto sektoru. Předkládáme poznací návrh, který se týká sociálního dialogu, to je v této souvislosti také důležité, dále odborné vzdělávání a formální, eh, formální uznání dovedností pracovníků v tomto sektoru. A doufám, že po všech Eh, těchto eh, debatách a přípravách se zítra dobereme dobrého výsledku. Děkuji za spolupráci. Tak vidíme, jak se nám mění rytmus a diskuse Nadia Heršný. Děkuji, paní předsedkyně. Za prvé bych chtěla také srdečně poděkovat kolegovi Bekrovi za vynikající spolupráci. Stínovi, zpravodajové, si myslí, že to byla opravdu velmi napínavá práce, stejně tak pro překladatele. Myslím si, že to zrcadlí to, že od začátku nám toto téma leželo na srdci a myslím si, že to je dobrý eh, krok kupředu, že jsme se v Evropském parlamentu tímto velice intenzivně zabývali. To znamená, co tím vlastně myslíme. Byly to do určité míry i takové filozofické diskuse a myslím si, že to jde přesně tím směrem, tak aby, vlast, tak, aby vlastně také i s občané se stále více mohli zapojovat do této diskuse o sociálním podnikání. Myslím si, že je to dobrý výsledek práce a doufám, že vlastně všichni i frakce ALDE budou moci podpořit tyto kompromisy. Kinga a další kolegové se již zmínili o některých bodech, takže o nich již explicitně nebudu mluvit, ale myslím si, že je velmi důležité, že zde jdeme tím směrem, který který eh, shledává, bude zajímavý i pro mnoho lidí mimo tento parlament tedy a že v budoucnu si myslím, že by toto mohla být ta správná cesta, kterou bychom se měli ubírat. Děkuji, děkuji. Má... Děkuji. Jsou ještě nějaké další žádosti o slovo? Zase, že nikoli, takže pane zpravodaji, pokud si chcete ještě vzít slovo. Vielen Dank. Eh. Ano, děkuji. Ještě i za ty dnes předložené návrhy. Ještě v poslední chvíli jsme dostali i od ALDE, ještě od liberálů, určité úvahy, na které se ještě podrobněji podíváme. Ještě jednou děkuji za spolupráci a prosím, tento výbor o co nejširší podporu, abychom, abychom vyslali taky signál, jak, jaký význam přikládáme, jaký význam bude mít v budoucnosti sociální podnikání. Děkuji. Děkuji, pane zpravodaji. Takže hlasovat o vaší zprávě z vlastního podnětu budeme hlasovat zítra. V, kontext, v takovém kontextu, kdy vlastně se ocitáme mezi dvěma momenty. Jednak jsme my přispěli eh, do výboru ECNE, která byla právě přijata, přijata plénem a která se dosti pojí s tímto tématem, k kterému přistupujete eh, v širším spektru v této zprávě. A na druhé straně čekáme na iniciativu, kterou nám přislíbil pan komisař eh, opět k problematice, na kterou se vztahuje vaše zpráva. Tak chtěla jsem toto eh, připomenout, už jim to ještě zítra po hlasování, ale za této situace doufáme, že kompromisy, kterých jste se dobral za přispění eh, celého výboru, eh, nám umožní nebo poskytne také určité podněty pro dokument, který zveřejní komise. A uvidíme poté, jak zarokujeme na nové sdělení Evropské komise. Nyní se dostáváme k bodu 7 dnešního pořadu jednání. Projednáme kompromisní pozměňovací návrhy ke zprávě o programu Tvůrčí Evropa. Program Tvůrčí Evropa, tedy jeho zavedení a slovo dávám v této věci paní Kinze Gönz. Děkuji. Jenom bych si dovolila stručně schrnout tento problém. pro výbor pro kulturu zpracováváme stanovisko. Tento program je eh, následnickým programem pro program eh, Mundus eh, a Hlavní koncepcí tohoto návrhu je, aby tvůrčí odvětví eh, bylo konkurenceschopnější, zaměstnávalo více lidí i v těchto krizových dobách. A my chceme dosáhnout konkurenceschopnosti tím, že se přesuneme směrem eh, k takovému odvětví či kultuře, která bude více orientována na konkurenceschopnost. My jsme o tom už dlouho vedli diskuze také se stínovými zpravodaji. Jsme mluvili o tom, zda vůbec můžeme očekávat něco takového od tvůrčího odvětví a shodli jsme se, že součástí tohoto odvětví může být eh, i konkurenceschopnost, eh, školení, vzdělávání a podpora tohoto typu. A že to zatím takto nefunguje v tvůrčím odvětví a O tom se vedla zásadní diskuze, ale shodli jsme se nakonec, že vzhledem tomu, že to je základní koncepci celého tohoto návrhu, že chceme mluvit eh, alespoň o části toho tvůrčího odvětví, tak je třeba eh, mluvit o prostředcích, které konkurenceschopnost tohoto odvětví mohou podpořit. A z tohoto důvodu se domníváme, že nemůžeme vynechat ani to, co říkali Zelení a GUE, kteří říkali, že není možné konkurenceschopnost této oblasti podpořit. Máme k tomu dva kompromisní návrhy bez podpory Zelených a GUE další pozměňovací návrhy, kompromisní pozměňovací návrhy. Eh, Já myslím, že na těch se všichni v zásadě shodneme a že tyto zbývající kompromisní návrhy jsou eh, víceméně podporovány. Mluví o podpoře mladých lidí v tomto odvětví, Tyto návrhy berou také v potaz eh, problémy znevýhodněných eh, subjektů v této oblasti nebo některých členských států, které mají nižší eh, produkční kapacitu nebo méně finančních prostředků pro toto odvětví a přejeme si, aby i přes tyto překážky se mohly pohybovat v tomto odvětví. Dále jsme se shodli také na tom, že komunikační a podnikatelské schopnosti jsou velice důležité pokud má dojít ke zlepšení kapacity tohoto odvětví, je třeba také posílit jeho finanční autonomii. Toto je v zásadě podstata těch 38 pozměňovacích návrhů a 14 kompromisních pozměňovacích návrhů, návrhů s tím, že jsou tady ty dva, které dvě politické frakce nepodporují, ale já doufám, že po dlouhých diskuzích se nám podaří zpracovat a schválit stanovisko, které může být pro výbor pro kulturu přínosný. Děkuji vám všem za vaše příspěvky k této práce byly pro nás nesmírně důležité. Děkuji. Eh, Naděja Irš. Naděja Irš, prosím. Je to váš den. Vielen Děkuji. Chtěla bych poděkovat také zpravodajce za spolupráci. Myslím si, že jsme dosáhli velmi dobrých výsledků a jakožto liberální frakce můžeme podpořit ty kompromisy, pro nás jsou zde zejména dva významné body, to znamená, to je ten aspekt hospodářské soutěže. A také si myslím, že toto je dobré pro tu, tu tvůrčí oblast, protože je důležité, aby lidé mohli přinášet nové nápady, nové myšlenky. A druhý aspekt to jsou právě, aby mladí lidé byli zapojeni, podporovat výměněné programy, škol a tak dále. Takže ještě jednou děkuji a doufám, že zítra se nám podaří zprávu úspěšně odhlasovat. Děkuji. Pan Becker. Ano, děkuji. Já bych chtěl také poděkovat zpravodajce za velmi konstruktivní pracovní ovzduší a za velmi intenzivní intelektuální diskusy. Chtěl bych říci, že tento faktor konkurenceschopnosti, který eh, doprovázel tuto diskusi, je potřeba se na to podívat z různých hledisek. Jednak je to konkurenceschopnost Evropy, protože tvůrčí eh, hospodářství musí vlastně být eh, v celém světě, také eh, ostatní obchodní mocnosti zapojovat. Víme to, známe to z USA, z Indie, z Číny, z jiných regionů světa. Nesmíme to ale chápat pouze z obchodního hlediska, ale také z obchodního hlediska. Je důležité podívat se na to, že je zde společenská uh, Eh, zodpovědnost, která nemůže se zaměřovat vždy pouze na ziskovost, na tu část profitability. Samozřejmě toto je součástí té tvůrčí ekonomiky a nesmíme zapomínat na to, jaký má tato ekonomika potenciál, protože německé hospodářství eh, tvůrčí má vlastně stejný objem jako automobilový průmysl, který je nejvýznamnější v Evropě. Takže mějme na paměti, jaký význam tato zpráva, o které se zde bavíme, má. Děkuji. Merci. Děkuji. Jsou zde další žádosti o slovo? Nikoli. Hlasovat budeme zítra. Doufáme, že výbor pro výbor 9. října možná nejvíce zohlední naše stanovisko. Nyní se dostáváme k bodu 8. Pardon, eh, Kingo, chcete k tomu něco doplnit? Ne, děkuji. Už k tomu nic nemám. Dobrá, takže tím se dostáváme k bodu 8 pořadu jednání, kde bude mým úkolem seznámit vás s osmi kompromisními návrhy, které jsme vypracovali se stínovými zpravodaji a s autory poznacích návrhů. Jde o naše stanovisko v rámci etika z toho víceletého finančního rámce na období 2014 až 2020. Než vám odprezentuji samotné kompromisní návrhy, ráda bych připomenula, že pro náš výbor toto stanovisko představuje velmi významný příspěvek k postoji Evropského parlamentu v rámci těchto vyjednávání. Neříkám to proto, že jsem vaší navrhovatelkou nebo z nějaké neskromnosti. Říkám to proto, že dobře víme, že Evropský parlament se rozhodl přijmout určitou strategii, eh, která nás vede k tomu, abychom rozlišili jednání, vyjednávání na zá, ohledně eh, zá, eh, právního, rám, právního základu a ohledně balíčku k víceletému finančnímu rámci. K tomu právnímu základu máme velmi angažované zpravodaje kolem pana Kozy, paní Steinrukové, paní Harkins, Harkin a paní Moren Chartier. A to je debata, kde máme spolurozhodování s radou a víme, jak obtížné dobrat se konkrétních výstupů. A na druhé straně je zde náš e, přínos e, k vyjednávání mezi radou a parlamentem ohledně samotného toho víceletého finančního rámce. Pokud o tento aspekt vyjednávání, jistě vám neuniklo, že eh, prezident, eh, předseda Evropské rady Herman Van Rompuy 22. a 23. listopadu svolal mimořádnou Evropskou radu, nebo na toto datum svolal, eh, takže kyperské předsednictví musí přizpůsobit vyjednávání tomuto harmonogramu. To na jedné straně a my, jakožto Evropský parlament, na druhé straně tedy se ocitáme v situaci, kde musíme jasně věci formulovat a vyslat jasný signál ještě do toho 22. Eh, 23. listopadu. Eh, eh, tím pádem náhle ta pracovní, kontaktní eh, pracovní skupina eh, pod vedením předsedy Evropského parlamentu, složená tedy z předsedy, eh, zpravodajů, rozpočtového výboru, z předsedy rozpočtového výboru, z některých stínových zpravodajů z rozpočtového výboru a tam, kde je to nutné, také ze zástupců těch tzv. technických výborů. A bylo tedy odsouhlaseno, že Evropský parlament vypracuje průběžnou zprávu, kdy nepůjde o naše definitivní finální stanovisko či postoj eh, k výslednému finančnímu rámci, ale umožní nám to jasně ještě před eh, zasedáním Evropské rady v listopadu vyslat jasný signál. Eh, samozřejmě politické skupiny se velmi zmobilizovaly, pokud je o obsah této prozatímní zprávy, o níž budeme hlasovat na plenárním zasedání v listopadu ve Štrasburku, někde kolem 16. 17. listopadu, těsně před zasedáním Evropské rady. A jakožto eh, technický výbor, odborně příslušný výbor, eh, musíme zítra hlasovat o tom, jak bude vypadat náš příspěvek eh, k této průběžné prozatímní zprávě. Je tedy o to, které hlavní signály se rozhodneme vyslat. Eh, kompromis, eh, kompromisy u tohoto eh, stanoviska jsme se tady snažili vypracovat co nejlépe. Nevím, zda jsou všechny dostatečně jasné již, ale snažili jsme se první kompromis. Tam jde o úvodní část stanoviska, a o združení. Jednak eh, odkazu na strategii 2020 a přesné definice tří cílů, které v rámci strategie 2020 spadají do kompetence našeho výboru, to znamená vzdělání, vysoká kvalifikovanost eh, u mládeže, kterou potřebujeme dále cíle v oblasti zaměstnanosti a v oblasti boje proti chudobě. Druhý kompromis jsme vypracovali především s Čabou Erim a umožňuje zohlednit vývoj v předchozím programovacím období, protože eh, u předchozího programování v důsledku krize bylo třeba zavést nástroj pro flexibilitu, který umožnil vlastně přeprogramování. A to je právě to, co uvádíme v kompromisu B. Já velmi děkuji Čabovi Erimu za to, že akceptoval tento eh, kompromis, toto kompromisní znění. Dále kompromis C. Tady jde o určitou opravu, korekci. Velmi trváme na těch 25%, eh, která mají být vyhrazena Eh, pro akce eh, Evropského sociálního fondu. Těchto 25 nemá být eh, kalkulováno na základě pouze strukturálních fondů, ale na základě celé kohezní politiky, tak jak ji navrhla komise. A tím pádem by ESF, a děkuji předkladatelům toho návrhu, by se netýkal pouze obecných eh, sociálních investic, ale především také problematiky zaměstnatelnosti. Čtvrtý kompromis je významný, protože právě zde eh, doplňujeme, eh, doplňujeme další věci, pokud je o fond globalizaci. Jak víme, tento fond je dnes výrazně ohrožen v radě a to i ze strany těch států, které v minulosti z něj příkladně čerpaly nebo které ještě dnes z tohoto fondu prostředky čerpají. A uznání významu tohoto fondu pro eh, navracení nebo pro, eh, pro umožnění návratu lidí do, eh, na trh práce, do zaměstnání. Tady, tady je zpřesnění že jde o hledání zaměstnání prostřednictvím eh, té eh, podpory v přechodovém období. Často totiž eh, u těch žádostí o čerpání z fondu se ukázalo, že ta navrhovaná školení nebyla úplně optimální z hlediska vývoje na trhu práce. Takže proto jsme chtěli jasně uvést, že ten typ rekvalifikace musí být v souhlase s globální strategii, kterou máme v EU, to znamená eh, méně závislosti na eh, energetických zdrojích, více trvalého rozvoje, kvalitní pracovní místa a tak dále. Dále pátý kompromis, rovněž důležitý, týká se totiž budoucnosti eh, programu pomoci těm sociálně nejslabším. Jak víte, po rozhodnutí soudu je další fungování tohoto programu ohroženo. Poslední zprávy, které máme z komise, eh, nás vedou k úvaze, že ve skutečnosti potravinová pomoc by představovala pouze jednu z mnoha složek v širším programu. Eh, my jsme eh, nechtěli nějak bránit tomuto přesměrování ze strany komise, ovšem s tím, že chceme připomenout, že potravinová pomoc by měla být součástí toho širšího programu. Dále šestý kompromis je podle mého relevantní, užitečný. Jde o e, zajišťování činnosti poslance. Na poslední schůze koordinátorů to byly, myslím, liberálové, Alde, kdo požádal, abychom sledovali provádění evropské legislativy. A v této souvislosti myslím také důležité, aby poslanci e, sledovali provádění fondů tím, že se konkrétně účastní eh, činnosti monitorovacích výborů. Dále sedmý kompromis Tady se týká eh, legislativní složky, tedy té druhé části textu tedy, nebo druhé části té, té práce, toho jednání, to znamená intersociální dohody, která bude doprovázet víceletý finanční rámec. A jde o něco, o čem jsme jednali s Marian Harkinovou. Jde o budoucnost fondu pro přizpůsobení se globalizaci a o možnost čerpat eh, případně z tohoto fondu také pro zemědělce. Tento kompromis eh, představuje syntézu mezi různými pozměňovacími návrhy, které byly předloženy k této problematice. A na závěr poslední kompromis přebírá Eh, velmi užitečný text třeba Eriho ohledně podmínek pro eh, čerpání a také lhut pro čerpání z tohoto fondu pro přesměrování se globalizaci a případné přesměrování a přesměrování prostředků nevyžitých v tomto fondu. Eh, to vše na základě původního čísla poskytnutého Evropskou komisí, protože myslím, že tady se nesnažíme nějak zasahovat do konkrétních čísel, to by bylo eh, jistě považováno za nepřípustné poté takovéto návrhy, ale můžeme se o těch věcech později také bavit. Tolik tedy ode mne. Eh, chtěla jsem, abychom se mohli věnovat eh, této problematice také takto v plénu, otevřeně veřejně, ne si pouze říci, že mezi s těmi zpravodaji jsme se krásně dohodli. Takže Čabajory, prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně. Vy jste nám nabídla skutečně velice eh, podrobný eh, úvod a tím pádem je i moje práce mnohem snažší. Za EPP vítám většinu eh, návrhů, tak jak jsou předloženy, protože obsahují i podstatu našich pozměňovacích návrhů. Nicméně jednu otázku bych měl týkající se kompromisního návrhu H. Já myslím, že dobré tady mluvit o mm, číslech, ale pokud tady chceme mít eh, konkrétní čísla 429 milionů u Fondu pro přizpůsobení se globalizace, tak eh, se ptám, proč to eh, takto přijímat. Víme, že to je rezerva, všichni víme, že se jedná o rezervní částku. Diskutujeme tady o tom, zda bychom měli prodloužit působnost Eh, fondu a proč by ta částka měla být najednou nižší? Bývalo to 500 milionů, tak jsem eh, to i navrhoval ve svém pozměňovacím návrhu, abychom u této částky zůstali. Domnívám se, že to není nějak významné gesto, když eh, přistoupíme na návrh komise v případě této konkrétní částky. Já si myslím, že to spíše oslabí naše vyjednávací pozici, pokud jde o budoucnost tohoto fondu. Takže já bych se přidržel svého původního návrhu a navrhoval bych, abychom si odsouhlasili původní částku 500 milionů. Myslím si, že to je také otázka principu, protože i kdybychom nebyli schopni vynaložit těch 500 milionů, myslím si, že to je otázka principu. A ještě jedna věc samozřejmě, že zprávu jako celek podpoříme. Děkuji. Jsou nějaké další žádosti o slovo? Nevidím, že by se někdo hlásil, takže pokud ne, tak bych odpověděla Čabovi Rimu. Kladu si otázku, zda řešením by nebylo neuda, neuvádět tam číslo, ale dá tam do závorky tři tečky. Řeknu vám proč. Protože Komise by určitě šla tou cestou, že by ho zamítla. Na jedné straně jsou to eh, pracovní místa v, průmyslu a tak dále, a na druhé straně jsou zde zemědělci. Takže je zde mnoho peněz, které byly naplánovány pro zemědělce. A my, naším cílem není 500 milionů, my chceme získat všechny ty peníze, abychom mohli pokryt eh, nezávislé zemědělce, soukromé zemědělce. Ano, bude určitě jednání, které bude muset jít nad rámec těch 500 milionů. Takže se domnívám, že pokud řekneme, že chceme těch 500 milionů, tak si myslím, že by to bylo v protikladu ke stanovisku, které zaujmeme vzhledem k zemědělcům. Toho se obávám. Takže, protože 500 milionů, to je pouze pokud zůstaneme vlastně v línii komise, kdežto my chceme vlastně korigovat tu cestovní mapu komise. Takže nemohli bychom tedy, a vím, že to je to, co, jak postupuje rozpočtový výbor. Ten vlastně v tomto stádiu tam neuvádí čísla, ale dává tam x, velké x, nebo malé x, nebo tečky, nebo co chcete. Takže já bych navrhla spíše, abychom také eh, přijali tento návrh. Co si o tom myslíte, pan Éry? Hát ez ö, ö, szimpatikusan, hogy már jobbnak tűnik, logikusabbnak is. Mně se to zdá logičtější a zdá se mi to skutečně lepší. Pokud nechceme mluvit o číslech, tak bychom o nich skutečně neměli mluvit. A myslím si, že by to byl také určitý precedens, že když si řekneme, že nebudeme mluvit o konkrétních číslech, tak bychom tak možná měli všechna čísla nahradit a dát tam do závorky místo nich tři tečky. Merci beaucoup. Výborně, děkuji. Budeme hlasovat tedy na tomto základě o našem stanovisku zítra během dlouhého hlasování zjevně a rozpočtový výbor bude hlasovat 10. a 11. října. Nyní se tedy dostáváme k bodu 9 našeho pořadu jednání a dávám slovo paní Cornelisen, aby pohovořila o pozměňovacích návrzích ke své zprávě o Evropském semestru pro koordinaci hospodářských politik, provádění priorit na rok 2012. Takže prosím, máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Předloženo bylo k tomuto stanovisku téměř 90 pozměňovacích návrhů. Já bych chtěla všem, kdo je předložili, za jejich příspěvek poděkovat. Většina z nich byla velice užitečná a zlepšuje obsah tohoto eh, stanoviska. Já tedy sama jsem předložila vlastně nejvíc z nich, takže jsem se snažila takto ještě dále své stanovisko eh, doladit a vylepšit. My jsme také svolali zasedání, abychom dosáhli kompromisních pozměňovacích návrhů. To zasedání bylo velice užitečné, přínosné a všichni jsme se tam shodli v podstatě na všech návrzích EPP, ALDE, Zelení. V podstatě všichni jsme se téměř na všem shodli. Pouze jedna věc byla velice komplikovaná a to byl odstavec, který se týká platů. A tato zpráva samozřejmě nemá dostatečně velký dosah, aby řešila úplně všechno, tak jsme přesto narazili na určité ideologické rozdíly či rozpory, které panují mezi jednotlivými politickými skupinami zde v parlamentu. Jedním takovým rozporem je to, zda Evropská komise má mít možnost jakýmkoliv způsobem vůbec k mzdám vyjadřovat. Další takový rozpor, pokud eh, tuto možnost má mít, eh, tak eh, co když se s komisí nedokážeme shodnout? Pokud jde o první i druhou eh, tuto záležitost, tak eh, k tomu panovaly velké neschody mezi jednotlivými frakcemi i v rámci nich. A toto stanovisko možná není tím pravým místem, kde bychom všechny tyto rozpory měli vyřešit, eh, ale určitě to je východisko pro další další diskuze do budoucna. Já doufám, že takto je to stanovisko pro všechny přijatelné je jasné, že dále se povedou diskuze v Ekonu o tom, jak bude vypadat ta konečná zpráva. Řada pozměňovacích návrhů, které se nepromítla do kompromisních návrhů, budou mít na hlasovacím seznamu plus. Je tam málo takových návrhů, s nimiž nesouhlasím, většinou jsou z ECR a e, z GUEM e, které neodrážejí přesně moje vidění situace. Takže to jsou odpovědi na vaše otázky, paní předsedkyně. Merci. Děkuji, pan Becker. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Nejprve bych chtěl poděkovat paní Cornelisen za její práci a také za velice dobrou spolupráci a všem ostatním členům, kteří se podíleli na této zprávě. V této fázi mohu pouze potvrdit to, co řekla paní Cornelisen nyní ve svém příspěvku. Měli jsme dnes odpoledne nebo v poledne schůzi mezi stinovými zpravodaji a během které se nám podařilo vyřešit většinu problémů s těmi kompromisními pozměňovacími návrhy, jak řekla paní Cornelisen. Ještě zbývá několik málo bodů k vyřešení, zejména pokud jde o kompromisu o těch platech. Souhlasím s tím, že jsou zde určité ideologické rozdíly i strukturální rozdíly mezi jednotlivými kulturami, mezi jednotlivými členskými státy, ale jsem také toho názoru, že se nám podaří dosáhnout schody, kompromisu v této věci. V konečné fázi si myslím, že zítra se nám u hlasování podaří shodnout se na tomto dobrém textu, který zejména zdůrazňuje eh, význam a práva pracujících. Děkuji. Děk, předsedkyně, děkuji. Já bych se chtěla připojit k poděkování naší zpravodajce. Chtěla bych připomenout, že je to pokračování práce, kterou jste odvedla na začátku letošního roku, kdy jsme hodnotili tyto pokyny. A myslím si, že ten hlav, to hlavní poselství, které musí dnes vzejít z našeho výboru, je takové, že na základě toho, co jsme vyjádřili, co jsme si přáli v těch pokynech, v těch hlavních směrech, tak máme je zde určitá tendence v komisi, která se zhoršila, proto je důležité, abychom dosáhli těch kompromisů ohledně platů. Nejde zde o to, abychom popisovali konkrétně takovou tu či onu situaci, ale víme, že komise mm, v rámci trojky tedy, no, no ale kongres navrhovala práci 11 hodin denně a 6 dní v týdnu, ale není jisté. No, Nous avions adopté votre rapport. Ale není to úplně jisté, že je to to, co bychom chtěli my. Proto jsou tedy velice důležité tyto kompromisy, které musíme dotáhnout do konce, zejména z hlediska těch platů, protože, protože význam jednotky ceny práce to nemůže se stát ústředním prvkem na straně jedné, ale na druhé straně mám pocit, že je to také jeden z bodů, o kterém se zmiňujete ve vaší, v té vaší původní zprávě. To je otázka propojení mezi těmi směry, které stanovila komise a mezi podmínkami, v nichž vlastně se odehrává sociální dialog a kolektivní vyjednávání v jednotlivých členských státech, takže toto je bod, který musíme v každém případě velmi zbedlivě sledovat. A ještě poslední připomínka se týká toho, že tato zpráva je důležitá také na základě toho, co očekáváme od Evropské komise v příštím roce, protože celá ta konstrukce, kterou, ke které jsme postupně přispívali, tedy Evropský parlament, aby mohl vlastně říci k tomu, co má na srdci v rámci evropského semestru, tak myšlenkou je, abychom v rámci tohoto postupu se tedy podívali na to, jak zohlednila komise to, co my považujeme za zásadní, od zača- při zkoumání tedy výsledku od začátku roku, ale abychom z toho také vytěžili určitá poučení pro následující rok protože komise za měsíc a půl nám předloží své vlastní návrhy na roční přeskum růstu za rok 2012. Proto se nám zdá velmi důležité, abychom také eh, měli dosti, vyslali cílený vzkaz ohledně toho, co od komise očekáváme v tomto rámci. Paní Jaslověcká se chce vyjádřit. Děkuji, paní předsedkyně. Já chtěla prosit. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych se chtěla zeptat paní zpravodajky nebo požádat, aby škrtla kompromis G, nebo to, co jsem navrhovala. Já jsem v mém pozměňovacím návrhu navrhla, abychom podpořili inovativní řešení na pro nová pracovní místa. A chtěla bych také změnit poněkud jazyk v rámci našeho výboru. Nechtěla bych hovořit o boji proti nezaměstnanosti, protože to vlastně Eh, má, eh, evokuje pomoc nezaměstnaným. Já bych chtěla, abychom bojovali za vytváření nových pracovních míst a nikoli proti nezaměstnanosti, protože to má jinou konotaci. Takže jde o to, abychom přijímali opatření, aby se podporovalo vytváření nových pracovních míst. Toto je ta myšlenka. V mém pozměňovacím návrhu navrhuji právě, abychom podporovali inovativní, novátorská řešení ohledně vytváření nových pracovních míst, zejména pro mladé lidi. Zdůrazňuji, zejména pro mladé lidi protože dnes skupiny, které jsou nejvíce postiženy nezaměstnaností, tak to jsou také ženy, po padesátce, po padesátém roce věku, takže myslím si, že bychom se měli zaměřit tedy na mladé, ale i na jiné skupiny. Předsedkyně, děkuji. Ještě někdo se hlásí o slovo? Nevidím, že by se někdo hlásil, takže jste všichni asi spokojeni. Paní Cornelisen. Thanks. Děkuji, chci poděkovat všem stínovým zpravodajům za jejich podporu. Souhlasím s tím, že se nám snad podaří dosáhnout eh, i u kvalitního kompromisu a že potom to stanovisko bude dobré, kvalitní a tak toho budeme moci předložit k dalšímu jednání výboru pro hospodářské záležitosti. Podstatou věci je, eh, co čekáme v dalším roce. Samozřejmě, že to hodnocení je důležité, ale mm, co bude poté? Mm, já myslím, že je potřeba tady zdůraznit především tu tvorbu pracovních míst a jak řekla paní Jaslověcka, v tom s ní souhlasím. Nesouhlasíme s tím, že členské státy často nespro, nespracovávají plány pro um, pracovní místa, ačkoliv souhlasili s tím, v lednu s tím souhlasili, že je zpracují, je to jejich vlastní nápad a tomuto svému slibu nedostáli. Uh, Chybí mi tady určitá dynamika vedoucí k tvorbě nových pracovních míst v Evropě. To je podle mě tedy důležité sdělení, které by zde mělo vzejít. Pokud jde o pozměňovací návrh G, já jsem se snažila, aby i obsah eh, pozměňovací návrhu paní Jazlověcké byl dostatečně eh, obsažen. Možná že bychom ještě po dnešním zasedání se mohli sejít eh, a pokusit se eh, sepsat ještě další kompromisní návrh, který by i paní kolegyni vyhovoval. Jinak se těším na zítřejší hlasování. Okay. Dobrá, takže za těchto podmínek budeme tedy hlasovat o této zprávě zítra. Takže si hlavně nezapomeňte své hlasovací karty. K bodu 10 našeho pořadu jednání dávám slovo paní Moren Šartě. Máme zde 233 pozměňovacích návrhů ke zprávě o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli elektromagne- elektromagnetickými poli. Máte slovo, paní zpravodajko. Děkuji, paní předsedkyně. Ta práce vlastně poté, co jsme dodrželi lhůtu pro převedení zprávy, kterou jsme schválili všichni společně po, ostatně po jednáních s radou a komisí, která stanovila vlastně odložení odložení směrnice z roku 2004 na 31. října 2013. Takže tato práce nyní vlastně přebírá v průběh, po, dobu, po tuto dobu. Je zde vlastně určitá změna textu v radě a minulý týden se nám podařilo navázat znovu neformální dialog s kyperským předsednictvím byl to dialog, který se tedy odehrával se všemi zpravodaji ze všech politických frakcí, kteří byli pozváni na tento eh, neformální dialog, tak abychom se, si mohli vyměnit informace, tak jak tomu bylo od začátku práce naší pracovní skupiny, maximum informací mezi zúčastněnými stranami. Všichni společně máme vůli abychom dosáhli dohody, tak aby tato směrnice byla proveditelná s určitou vivo, vyvážeností, rovnováhou tedy mezi bezpečnostní práce, zdravým pracovníků vystavených elektromagnetickým polím, ale také, aby tam byla ta nezbytná rovnováha, aby vlastně mohli aby to provádění této směrnice, skutek, mohlo skutečně probíhat, protože je opravdu velice nutné, zejména ve oblasti zdravotnictví pro zdraví pacientů. Takže snažíme se dosáhnout všichni společně této rovnováhy. Text rady se mění nebo vyvíjí na základě nebo vzhledem k textu komise a naše práce spočívá zejména nebo vychází zejména z textu komise. Takže já jsem pozvala všechny zpravodaje ze všech politických frakcí, aby v září vytvořili pracovní metodu, která by nám umožnila zohledňovat, zapracovávat všechny pozměňovací návrhy předložené všemi kolegy ze všech politických frakcí, Připomínám, že jsme měli 233 pozměňovacích návrhů, které byly předloženy, z nichž 52 od EPP, 29 od sociálních demokratů, 15 od ALDE, 91 od zelených, 19 od ECR a 9 ostatních. Takže vytvořme Vytvořili jsme společně pracovní metodu, která nám umožnila zohledňovat veškeré pozměňovací návrhy tak, abychom vlastně vytvořili, konsolidovali kompromisní pozměňovací návrhy, které by paralelně zohledňovaly vývoj změny textu rady. Navrhla jsem všem zpravodajům z jednotlivých politických frakcí dvě politická jednání mezi zpravodaji a expertem rady, tak abychom mohli společně získat potřebné informace. A požádám vás, paní předsedkyně, pokud s tím souhlasíte, abyste naplánovala dvě diskuse v našem výboru o tomto tématu před hlasováním v našem výboru, tak abychom dosáhli maximální schody na těch pozměňovacích návrzích. Myšlenkou je opravdu to, aby se nám podařilo projednat v našem, na našem říjnovém zasedání, když ne, tak na listopadovém, veškeré ty komis, kompromisní návrhy, tak abychom na konci listopadu je mohli v výboru odhlasovat, což nám dá příležitost případně zahájit trialog do Vánoc, pokud tedy to bude zapotřebí. Tolik tedy k naší práci, ke dnešnímu dni. Vidíte, že jsme opravdu nestráceli čas a že jsme zachovali stejnou pracovní metodu, kdy v rámci které jsme sdíleli maximum informací a velice pozorně si vyslechnu názory kolegů a vaše stanovisko také, paní předsedkyně, k této pracovní metodě a k, tom, k těm dvojím, k dvěma rozpravám ve výboru. Prosím, děkuji. Předsedkyně. Silven Rapti, potom paní Harkin. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ την... Děkuji, pane, paní předsedkyně. Děkuji paní Moren Šartě za práci, kterou odvedla. Já velice oceňuji tuto práci a ob, od, oceňuji ji osobně a myslím si, že je to jedna z nejpříjemnějších, nejsympatičtějších kolegyň a vždy s ní ráda pracuji ale je mi to trošku líto. Je mi to trošku líto, protože dneska ten, tu diskusi nebo to, moje obvyklé příspěvky trošku změním. Dnes jsme zde v Evropském parlamentu, to bych chtěla zdůraznit. Nejsme zde v radě, Nejsme, my jsme v parlamentu jediném orga, institucionálním orgánu Evropské instituce, který byl demokraticky zvolen. Jsou to otázky, o kterých diskutujeme. To jsou mimořádně závažné, mimořádně citlivé, choulostivé otázky, o kterých zde diskutujeme. A dnes to vypadá, jako by od začátku naší práce neuplynul ani den, zatímco už je to rok od začátku této práce, takže to je mi skutečně velice líto. Proč? Protože začali jsme velice dobře, Postupovali jsme ruku v ruce, úzce jsme spolupracovali, velice odhodlaně jsme pracovali na této zprávě a podívejte se, jak na tom jsme. Jsme zde v bodě, kde je teď naprosté ticho, mrtvo, ani slovo z žádné strany. Ano, opravdu, pozměňovací návrhy byly předloženy, to je pravda. A obvykle, když se předkládají pozměňovací návrhy, tak jaký postup následuje, nevím, možná se mýlím, ale obvykle očekáváme na kompromisní návrhy. Ale ty jsme neobdrželi. Paralila. Čas běžel a zároveň zde byla otázka, eh, Směrnice z roku 2004, která měla vypršet k určitému okamžiku. Poté tedy nastalo prodloužení směrnice z roku 2004, která byla prodloužena v roku 2013 a e, riskovali jsme tedy, že pokud nebudeme pracovat rychle, pak evropští občané, evropští pracující, evropští pacienti vlastně nebudou mít k dispozici jakýkoliv legislativní rámec. E, proto jsme pod tlakem toto téma uzavřít v prvním čtení. Ale zamysleme, zamysleme se nad tím na chvilku. Co to znamená pro evropského občana, pro nějž zde vlastně pracujeme? Jde o to dobrat se kvalitního výsledku. V něj doufáme. To je cílem nás všech. Jde nám o vyvážený kvalitní výsledek. Kromě parlamentu je zde také rada, jak dobře víme, a rada, jak jsme opakovaně zaznamenali, funguje velmi specificky v tichu, za zavřenými dveřmi. A já říkám zcela otevřeně, že mám plnou důvěru v kyperské předsednictví, ale zároveň říkám, že eh, veškerý eh, čas ztracený eh, při snaze zvládnout toto téma, mě mrzí. Slyšeli jsme zde, že potřebujeme dvě další diskuse, nepotřebujeme pouze eh, dvě, potřebujeme více rozhodnutí, abychom se dobrali řešení tohoto problému pro evropského občana. A to eh, řešení je opravdu velmi, velmi potřebné. Ale které otázky je třeba projednat? Neměli jsme k dispozici vůbec eh, nic. Během rady jsme se sešli eh, s experty, abychom věděli, co se změnilo, jaké je, že s jedním expertem, eh, jaké nasměrování rady, ale ten expert eh, nikdy nedorazil na tu schůzku. Ztratil se někde v tom elektromagnetickém poli. Takže je potřeba téma projednat, určitě budeme potřeba více diskusí, ale nesmíme zapomínat na na časovou lhutu, časový termín, do kdy je třeba to vyřešit. A především je třeba vědět, jaký je přesně stav, je třeba nevytvářet zbytečně problémové situace. Já si myslím, že tady skutečně je jasně dané, daný časový termín, který nám dává velmi malý časový prostor. Jsme opravdu pod velkým tlakem. U elektromagnetických polí jde o situaci pracujících, kteří jsou každodenně vystaveni riziku, ať již jde o prostředí nemocniční nebo vojenské. A také jde o pacienty, jimž hrozí smrt, pokud nebudou mít k dispozici příslušné vyšetření. Takže toto vše je třeba zvážit, promyslet. My, socialisté, jsme promysleli veškeré své návrhy a myslím si, že naše návrhy jsou velmi blízké podíl návrhům paní Rašaty. A je třeba, abychom snažili především v zájmu občana a Omlouvám se, kolegové, ale nejsme tady o toho, abychom sloužili radě. Co mne zajímá, není rada, ale evropský občan. Nezajímá mne forma, ale obsah, obsahová stránka věci. A jsem plně k dispozici zpravodajce pro nekonečné diskuse dnem i nocí, bude-li to nutné, ale je třeba vědět přesně, eh, jaký je aktuální stav, kam se obíráme. A je třeba v každém případě, aby si rada uvědomila, že existuje parlament, což je jediný demokraticky volený orgán Evropské unie a rada by to měla uvědomit. Děkuji mnohokrát a omlouvám se všem, pokud, pokud jste zaznamenali v mých slovech určitou tenzi, určité napětí. Děkuji. Děkuji. Paní Harkin, prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já souhlasím s paní Moren Chartier, že o co nám jde, je vyvážený, vyvážené řešení mezi na jedné straně expozicí pracovníků elektromagnetickému poli, ale zároveň zde může být nutná výjimka například pro vyšetření za pomoci magnetické rezonance a podobně. Já jsem se minulý týden eh, účastnila neformální schůzky mezi představiteli rady a paní Maren Šartě. Hovořilo se o dosaženém pokroku prozatím a znamená o, některých, eh, o některém novém technickém a vědeckém pokroku, o doporučeních eh, Mezinárodní vědecké komise pro nejonuzující záření. Toto vše bylo zapracováno do návrhu rady. Já souhlasím s paní rafty, že na nás opravdu tlačí čas. A pokud jsem eh, to dobře pochopila, skrz překlad eh, kolegyně řekla, že jí o radu vůbec nejde, ale my se s radou musíme dohodnout a musíme zachovat eh, určitou vyváženost v tom řešení, jak jsem o tom již hovořila na začátku. Domnívám se, že pracovní metoda, kterou navrhuje paní Moren Šartie, by se mohla osvědčit a souhlasím, že role parlamentu musí být zohledněna v celém procesu, ale, ale je na nás eh, v rámci triologu, abychom se o to postarali. A eh, proto se domnívám tedy, že ta pracovní metoda, kdy se snažíme dosáhnout dohody mezi těmi návrhy, které byly předloženy a mezi našimi vlastními poznacími návrhy, eh, myslím, že ehm, tak, jak to děláme nyní, to je vlastně nejlepší postup. Ehm, Hovořilo se zde o nutnosti dalších eh, diskusí ve výboru. Eh, zda dvě rozpravy budou stačit, eh, uvidíme. Předpokládám, že ještě hodně práce odvedou fiktivní stínoví zpravodajové, že budeme projednávat poznací návrhy, ale vidíme především z toho tedy, jaká aktuální situace, co nás čeká, jaký časový harmonogram a v takovém případě bych souhlasila s tím, co navrhla zpravodajka. Děkuji. Děkuji. Jsou nějaké další žádosti o slovo? než dám slovo komisi. Vy chcete ještě hovořit? Chcete něco doplnit? Já bych jenom ráda upřesnila, paní předsedkyně, abychom se vyhnuli jakýmkoliv nerozuměním, že jsem nechtěla říci, že názor rady mě nezajímá, nebo návrhy rady. Samozřejmě že mě to zajímá. Ale hovo- a samozřejmě, že vím, že je třeba především dospět k dohodě, eh, ale co jsem řekla, je, že bez ohledu na to, že, že tedy eh, rada nastavuje určitým způsobem časový rámec a já si myslím, že v každém případě je nutné dospět k dohodě. Patrně jsem se nevyjádřila se dobře, mluvám se, pokud to nebylo pochopeno. Děkuji. Takže než eh, dám eh, slovo komisi a naší zpravodajce, ráda bych ještě připojila určitou reakci. Zaprvé, třeba by nám zpravodajka jasně upřesnila eh, předmět těch dalších dalších diskusí, dalších rozprav ve výboru. Jak víte, mě nezajímají takové diskuse, kdy s těmi zpravodajem se navzájem eh, poblahopřejí eh, k dobré spolupráci. Eh, nejsem si jistá, zda ani v této dnešní diskusi se dotýkáme skutečně jádra věci. Jde totiž o šetření toho rizika pro pro pracovníky vystavené tomuto záření. Na druhé straně možnosti eh, zaručit eh, určitá vyšetření pro pacienta. A v zásadě jde o to, že zde obrovská lobby jednak zdravotníků a výrobců těchto zařízení, eh, kteří vůbec nechtějí slyšet o této legislativě. Kvůli tomu je to vše zablokováno v radě. Kvůli tomu byla, byla prodloužena ta původní směrnice a Náš postoj tedy bude mít určitý význam. Já jsem se již vyslechla zástupce pracovníků v tomto sektoru. Předpokládám, eh, že proběhla i další slyšení či jednání a nejsem si jistá, zda tady jdeme skutečně eh, k jádru věci. Vyslechnout si experty rady, no dobrá, ale možná bychom si měli vyslechnout experty eh, z VHO a prostě takové eh, odborníky, takové experty, kteří nám do toho vnesou vyváženost eh, názorovou. A ráda bych ještě řekla, že pokud dobře chápu, bylo předloženo 211 poznacích návrhů a k těm návrhům, které kolegové předložili, než se tady spustí ta mašinérie, mašinérie možná bychom měli ten proces nebo je tedy možné, že celé eh, pozastavili a umožnili prodloužení té aktuální směrnice. Já eh, si kladu otázku, zda není vhodné prodloužit lhůtu pro předkládání pozměňovacích návrhů. Ale možná se milí, možná už jste předložili všechno potřebné a nakonec tedy se s těmi koordinátoři, se spravodajkou, s těmi spravodaj, se zpravodajkou doberou kladních kompromisů. Ale jsou to tedy otázky, které mě napadají. A pokud mě napadají některé další otázky, možná napadají ostatní. Máme tady, pardon, 233 poznacích návrhů a je to jako by od prosince 2011 se nic nestalo. A nakonec se obávám, že jediné, co navrhneme, je přijmout společný postoj, eh, který vlastně vychází z toho, co řekne rada. Já tady navrhuji, já tady, tady eh, na, nastulit pouze tuto metodickou otázku v tomto konkrétním specifickém případě, Samozřejmě vím, jak obtížná je diskuse v radě. Jsem si jistá, že zástupce komise, pan Šarbion, eh, nám do toho také vnese další světlo a poté eh, zpravodajka jistě bude mít návrhy, jak postupovat. Takže prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já velmi dobře chápu, že situace je trochu komplikovaná v tom smyslu, že rada vlastně naprosto od začátku eh, přepracovala text, teď mám na mysli září 2011 eh, jako referenční bod. Nicméně v rádě se ty věci dobře posouvají eh, kupředu. Já tady nechci samozřejmě zastupovat radu, ale sleduji vývoj v té sociální skupině a myslím si, že Myslím si, že pokud je o všeobecný přístup, tak ten by měl být hotov začátkem října, možná dokonce. A to tedy bude možné, pokud zítra na zasedání příslušné pracovní skupiny budou odsouhlaseny eh, dva, tři eh, drobné body, které ještě jsou nedořešeny. Takže pokud se to zítra podaří, 4. října budete mít eh, v rukou dokument, který vám možná umožní udělat se další větší jasno v tom, jak postupovat ohledně dalších případných poznacích návrhů a tak dále. Já nechci nějak zasahovat do těchto procedurálních otázek, ale přece jenom bychom měli mít na mysli, že je třeba nalézt řešení, protože máme velmi málo času. Nicméně bych vás rád ujistil, ujistil o čem? O tom, že komise v červnu navrhla Eh, velmi jsme tlačili na radu, vyšli jsme z úplně jiného dokumentu, ale nakonec, úplně jiného návrhu, ale nakonec eh, postupně různými oklikami eh, jsme se stejně dobrali k některým věcem, které byly obsaženy v návrhu komise. Možná ten návrh nebyl příliš dobře srozumitelný, čitelný, možná tam byly jiné důvody, ale konstatujeme nakonec, že ty principy, o které se opíral náš původní návrh, jsou obsaženy v dokumentu, který eh, cirkuluje radou. Takže to si myslím je přece jen dobrá zpráva. Samozřejmě některé věci tam jsou uchopeny méně radikálně či méně eh, razantně výrazně než v našem původním návrhu, ale eh, vše, čemu komise přikládala zvláštní význam, například možnost umožnit pro oblast zdravotnictví Eh, řádné zajišťování péče pacienty, eh, tedy větší flexibilitu v těchto případech eh, nebo odlišné zacházení, odlišný přístup k tomuto odvětví, tak to tam je obsaženo v tom aktuálním dokumentu a také pokud je o armádu, původně tam bylo uvedeno, bylo na to nyní se hovoří o vojenských činnostech, to tam je také změněno a je tam možnost také určitých výjimek pro průmysl. To je věc, která bude ještě projednávána zítra, eh, protože, paní předsedkyně, musíme dbát právě na ochranu pracovníků. Takže výjimky musí být vyhrazeny pouze pro skutečně výjimečné případy, kdy není, není k dispozici žádná jiná alternativa. Tolik tedy zhruba k aktuálnímu stavu. Dále eh, je tam také něco, co se zcela změnilo. Jsou tam také věci, Pokud je o provádění směrnice, je třeba eh, poskytnout určitý návod, určité pokyny a do článku 13 v radě je chtějí doplnit eh, příručku osvědčených postupů, takže to by bylo třeba vypracovat. Netýká se to pouze, pouze technických aspektů, ale také, také prostě správného pochopení tohoto ustanovení. Dále v příloze byly některé věci vypuštěny, ale objevují se v samotném textu, takže si myslím, že nakonec ten dokument bude velmi konsistentní, který vzejde z rady a pozměňovací návrhy, které vy jste předložili, eh, samozřejmě se nevztahují ke stejnému textu, ale myslím si, že ti, kdo předkládali pozměňovací návrhu, návrhy, pardon, ehm, také vlastně ty své body často naleznou v dokumentu rady. Takže tolik od nás komise. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji. Ještě než dám slovo zpravodajce, tak bych ráda uvedla, že jsem daleka myšlenky, že bychom měli prodloužit lhuty, ale myslím si, že je to moje odpovědnost jakožto předsedkyně abych alespoň eh, teoreticky položila otázku prodloužení lhůty na předkládání posměňovacích návrhů, protože ta lhůta byla přerušena s novými údaji, které by toto mohly ospravedlnit. Já vím, že stanovisko, které my jsme přijali jako Evropský parlament, co se týká lhůt pro provádění tohoto textu, kde jsme dobrovolně zkrátili lhůtu. Bylo to předmětem jednání s radou samozřejmě. Zkrátili jsme lhůtu, kterou navrhovala komise s tou myšlenkou, že bychom měli více tlačit na radu, aby rada... Není to tedy, nejsme to tedy my, kteří jsme to zdrželi. Ale s tím bojím se, že s tím, že by se ten text odsunoval, že by už byl, že by už byl zastaralý, protože samozřejmě víme, jak rychle jde vývoj technologie, že každý den jsou nové technologické novinky, které jsou předkládány, které vznikají a nebyly by pokryty tím textem. Takže dodávám, že za mě já bych měla velký problém s hlasováním o tomto textu, pokud bychom jasně nevěděli, za jakých podmínek při, poskytuje uspokojivou ochranu pracovícím v, tom, v tomto oblast, této oblasti, v tomto odvětví, protože to je samotná podstata tohoto textu. Sam, ne to, zda výrobci těch zařízení nebo lékaři jsou spokojeni s kompromisem rady to se týká v prvé řadě ochrany pracujících, což je vlastně hlavní část odpovědnosti našeho výboru. Paní Moren Šartie, ještě vám dávám slovo, abyste schrnula tu diskusi a možná byste mohla upřesnit, jak vidíte ty dvě doplňující debaty, o které jste mě požádala, abych je zorganizovala. Já jsem vyslechla kolegy, stínové zpravodaje, lituji, že paní Rabky nepřišla na posledně na naši schůzi zpravodajů, protože by se byla mohla vyjádřit. A není to na mě. Já říkám, že Evropský parlament je první demokraticky zvolená instituce zastupující eh, Eh, občany. Myslím si, že žádný poslanec zde přítomný toto nemůže popřít, takže vracme, vraťme se k seriózním věcem a to je samotný obsah naší diskuse a samotná podstata té zprávy, kterou chceme urychlit. Druhý bod Není to mně, které musíte říkat, že zde prodlužujeme lhůty, protože já se domnívám, že jsem dostatečně prokázala v těch jednáních s radou, že lhůta pro převedení by měla, nebo měla být nikoli v dva roky, ale 18 měsíců. Takže já zcela souhlasím s touto logikou a s logikou práce po dohodě. Čím více spolupracujeme, čím více se stinoví zpravodajové účastní těch schůzek, tak tím méně bude ta diskuse sterilní potom ve výboru a tím bude konkrétnější. A toto je zcela moje vůle, paní předsedkyně. Problémy, které musíme vyřešit, respektive jedná se o dva problémy. První bod samozřejmě, že nám jde o zdraví pracovníku. I pracovníci jednoho dne budou potřebovat podstupovat lékařská vyšetření. Budou tedy potřeb. Já samozřejmě nejsem ta, která bych to přivolávala nebo bych si to přála, ale bohužel tomu tak je, že se to jednoho dne může stát. Takže naším cílem je opravdu zdraví pracovníků. Nebuďme demagogičtí. Víme, že mezi prac, zdravím pracovníků a zdravím všech občanů je potřeba najít určité ta oblast, která bude směřovat, spojovat a nikoliv eh, zdůrazňovat problémy výrobců a tak dále. Je to otázka evropského občanství, která zde vyvstává. Alespoň v tomto duchu já si tedy přeji, abychom pracovali. Druhý problém, kterému čelíme a musíme jej vyřešit, je to, že skutečně jednotlivá předsednictví nebo mezi jednotlivými předsednictvími došlo k určitému vývoji v těch jednáních, a ten text se také výrazně změnil oproti našemu původnímu textu pracovnímu. Takže dnes musíme vlastně překlenout tento rozdíl a to co nejefektivněji a nejkonstruktivněji. A tedy dávám vám za pravdu, že máme pouze dva způsoby, jak to můžeme udělat. Za prvé, já nejsem také proto, abychom vedli nějaká zbytečná jednání nebo sterilní slyšení. Buď tedy znovu tedy se otevřel, prodloužil hůta pro podávání pozměňovacích návrhů za podmínky, aby to proběhlo v jasně stanoveném časovém rámci, anebo můžeme postupovat tak, že budeme pokračovat v našich rozpravách o kompromisních pozměňovacích návrzích. V této fázi, paní předsedkyně, to je otázka z mé strany, pokud otev, znovu otevřeme nebo prodloužíme ten postup nebo lhůtu na předkládání pozměňovacích návrhů, co se stane s těmi již předloženými pozměňovacími návrhy. To je moje jediná otázka. Já nevidím žádný problém v tom, abychom tuto lhůtu případně prodloužili ale případně jak to zorganizujeme v průběhu času, protože vím, že v konečné fázi, pokud chceme dosáhnout textu, který bude opravdu dobrý, který bude zohledňovat vůli Evropského parlamentu, a to říkám pro paní Rapty, protože musíme si být vědomi toho, že jsme všichni na stejné vlnové délce. A nebo tedy se pokusíme postupovat co nejrychleji, abychom dosáhli toho konečného cíle ve vztahu k ostatním institucím a k převedení naší, eh, na, eh, naš, naší tedy práce. Takže co se stane s těmi již předloženými pozměňovacími návrhy? Toť má otázka paní předsedkyně. Předsedkyně, paní Rapty se chce vyjádřit. Děkuji, paní předsedkyně. Pokud jsem dobře pochopila to, co zde zaznělo, tak zde máme nový za výchozí text, protože na základě toho, co jsem vyslechla od zástupce komise a od naší zpravodajky, kteří vlastně informují o určitém rozdílu mezi tím původním a tím novým textem, mezi určitou mezi určitým rozdílem tedy, tak si myslím, že zde pracujeme nad pozměňovacími návrhy k novému textu. A za těchto podmínek tedy a na základě této, tohoto nápadu, toho vašeho návrhu, že bychom znovu otevřeli, znovu rozběhli ten, tu, ten postup, tak se mi zdá zcela logicky. Ale souběžně bych chtěla zdůraznit a připomenout, že spolupráce, která nás která zdůrazňuje paní Moren Chartier, tak díky této spolupráci se nám podařilo dosáhnout velice uspokojivého stádia. A do, to znamená, že naše stanovisko souhlasí, nebo z, velk, z velké části jsme se na něm shodli ale pokud tedy se zde říká, že ten výchozí text rady byl pozměněný, tak je potřeba, abychom znovu přehodnotili, znovu uvažovali o celé naší práci se zohledněním těch mezních údajů a se zohledněním té nutnosti, a to si myslím, že jsme si všichni vědomi toho, že tato otázka musí být vyřešena, ale musí být vyřešena řádně, správně tedy. A konstatuji, že by bylo logické, abychom tedy opravdu znovu rozběhli, znovu otevřeli ten postup, tu proceduru. Předsedkyně, já bych chtěla připomenout vám všem, že tyto otázky časového harmonogramu v podstatě závisejí na jednání. Není obvyklé jedn- pojednávat tyto otázky eh, ve výboru. Je mi líto, že jsem o tom nebyla informována předem, to, tak bych mohla už navrhnout nějaké řešení a ne diskutovat o tom teď ve výboru, protože to by nemělo mm, tak být. Ale paní Moren Chartier, ráda bych se zeptala, protože mám dojem, že Nemám pocit, že jste mi odpověděla na to, co byste chtěla, aby se řešilo na těch dvou jednáních, dvou rozpravách, které, o které jste mě požádala, abych zorganizovala. Ještě jednou se omlouvám, kdybychom byli předem informováni, tak bychom nemuseli teď, to, teď vést tyto diskuse. Vážená paní předsedkyně, eh, pro mne je cílem, abychom do rady do jednání rady eh, vstupovali po hlasování výboru, které přinese co možná nejrozhodnější výsledek. Nejrozhodnější výsledek. To je mým cílem. To předpokládá, že se eh, shodneme na určitých kompromisních návrzích, které nám umožní konsolidované hlasování. Tyto kompromisní návrhy eh, mohou být a budou dojednány se stínovými zpravodaji, ale je také třeba, aby všichni členové výboru pro zaměstnanost byli informováni o vývoji těchto jednání se stínovými zpravodaji. To bylo cílem těch dvou rozprav, těch dvou diskusí navrhovaných. Pokud si přejete jiný postup, eh, zejména Eh, znovu otevřít hlutou pro poznací návrhy, přepracovat eh, tedy eh, ty kompromisní návrhy, nebo vypracovávat je všichni společně. To samozřejmě to je předmětem našeho kolektivního rozhodnutí, ale co je pro mne důležité, je, aby ten výsledek hlasování v našem výboru byl co možná většinový, abychom s tím vstupovali do rady. co bych nerada, aby lidé neustále měnili stanovisko. V rámci vyjednávání je třeba eh, navodit vztah důvěry, eh, také je třeba eh, k tomu přistoupat zodpovědně a cítit se zavázání čím, tím, čím se, na čem se shodneme před hlasováním. Vy jste tedy navrhovala, aby proběhly ještě dvě rozpravy před hlasováním. První k projednání poznacích návrhů a druhá diskuse ohledně čeho? Eh, druhá diskuse pro případ, že by ještě poté došlo k nějakým změnám, tak aby se všichni na tom opravdu shodli. Ale pokud eh, bude dostatečné mít slovo všech, že tedy máme položen pevný základ pro hlasování, pak bude stačit eh, projednat to na jedné schůze. Na jedné schůze jde pouze o to, aby lidé neměnili stanovisko. Dobré, já musím konstatovat, že již půl hodiny eh, projednáváme tento bod pořadu jednání, který je zásadní. A na, na pořadu jednání jsme měli projednání poznacích návrhů. A já jsem se zatím nedozvěděla dnes vůbec nic o obsahové stránce této věci. A skutečně, jakožto poslankyně a předsedkyně tohoto výboru, už mám dost takovýchto zasedání výborů, kde se vůbec neprojednává obsahová stránka věci. Tady jde přitom o důležité téma. Zítra se mne budou ptát novináři, občané, jak vypadala naše diskuse, jaká rozhodnutí jsme přijali a já nebudu moci odejít z této schůze a říci, jaký je stav. Myslím, že navrhnout můžeme následující. Vzhledem eh, k novému vývoji od prosince 2011, aniž bychom příliš komplikovali úkol zpravodajce, můžeme na krátký čas prodloužit tohoto propozací návrhy, tak aby bylo možné do toho doplnit eh, určité věci pro vyjednávání s radou. To znamená, k těm 233 poznacím návrhům, ty tedy nadále budou platit a že eh, stínoví zpravodajové, kteří by případně chtěli doplnit základ pro vyjednávání s radou, mohou ve francouzštině či angličtině do 25. září 12.00 předložit další návrhy. Tím bychom mohli dodržet další harmonogram pro, pro další postup. Můžete s tím takto souhlasit? takovémto případě, vzhledem tedy k přerušení těchto jednání, bychom měli jistotu, že kvůli té prodlužování aktuální směrnice, bychom měli jistotu, že to projednáme zanalizujeme dostatečné hloubce. Zpravodajka by tak měla do 8. či 9. října čas vypracovat kompromisní návrhy. Pokud s tím budete takto souhlasit, Elizabet, mohli bychom tedy projednat kompromisy, alespoň by snad byla skutečně diskuse k pozněcím návrhům. Takže během mimořádné schůze ve Štrasburku 19. listopadu bychom mohli vést druhou diskusi, druhou rozpravu a hlasovat by se mohlo um, potom 28. až 29. listopadu na řádné schůzi. Vyhovuje vám to takto? Vážená paní předsedkyně, zaprvé pokud je o obsahový aspekt já mohu velmi stručně v několika minutách všem přítomným eh, vysvětlit obsah poznacích návrhů. Nakonec totiž eh, problémy, které nastolovaly různé politické skupiny eh, s intenzitou či Eh, s mírně odlišnou intenzitou a možná s mírně odlišným úhlem pohledu na věc, ale vždy šlo o stejné problémy. První eh, problémový okruh se týká výjimek. Do jaké míry je možné stanovit výjimky u obecného eh, nařízení, u obecné právní úpravy? To je první věc. Výjimka pro zdravotnictví, výjimka pro sektor obrany. Jde tedy o problematiku výjimek. Druhý problém kolem kterého se předkládaly poznací návrhy, je vše, co se týká eh, hodnot eh, expozice či eh, činnosti, to znamená intenzita magnetického a elektromagnetického pole, které mohou být vystaveni pracovníci. Třetí bod poté se týkal té příručky osvědčených postupů, tak abychom poskytli co možná nejadekvátnější rámec pokyny pro eh, ochranu zdraví pracovníků. Tolik eh, v maximální možné stručnosti. A já lituji, paní předsedkyně, eh, že jste měla pocit, že jste, jste se vůbec nic nedozvěděla o obsahové stránce. Já vám mohu tyto věci dále rozvést, tak podobně, jak se budete přát. Kromě toho jsou zde pozměňovací návrhy tedy od různých politických skupin, které nicméně Eh, se všechny týkají těchto tří zásadních eh, okruhů problémů a snahou nás všech je, aby tato jednání byla úspěšná. Tolik tedy k věcné stránce. Eh, pokud je o poznací návrhy, ten harmonogram, který navrhujete, mi naprosto vyhovuje. Pokud zde bude stejná vůle na straně kolegů dobrat se výsledku, tak abychom tedy mohli vypracovat kompromisní návrhy v říjnu, abychom to zvládli, aby mohlo proběhnout v listopadu eh, poté hlasování. Mně to naprosto vyhovuje a zapadá to do toho eh, finálního harmonogramu, o kterém jsem eh, hovořila před chvílí. Dobrá, takže v tom případě hluta pro předložení poznacích návrhů se znovu otevírá a vyprší 25. září 12, ve 12.00 a můžete předkládat pouze v angličtině. Ale paní předsedkyně, jakožto zpravodajka, poprosím, aby byly poznací návrhy k dispozici anglicky a francouzsky. Paní zpravodajko, já jsem původně eh, toto oznámila, ale myslím si, že to do toho vnáší eh, princip nerovnosti mezi členy výboru, eh, který prostě nebude fungovat. Já bych vás požádala jakožto zpravodajka, abych mohla pracovat na tomto základě, paní předsedkyně. No ale v tom případě bude třeba, aby poslanci a poslankyně souhlasili s tím, že budou pracovat bez překladu. Upřímně řečeno, je to poprvé, kdy narážíme na takovýto případ a pokud by se to objevilo znovu, tak eh, nebudu akceptovat žádnou diskusi. Ten, tato diskuse ve výboru nemá probíhat a já nechápu, proč se v této situaci ocitáme. Takže se s těch zpravodajů. Zda eh, souhlasí s tím, že budou pracovat eh, s francouzskými a anglickými návrhy, aby mi poté neříkali, že nemohou pracovat, protože nemají překlad. Dobrá, výborně. Takže můžete předkládat ve francouzštině, v angličtině do 25. září ve 12.00. Kompromisy projednáme ve výboru 8. či 9. října a bude-li to nutné, proběhne druhá výměna názoru 19. listopadu, což znamená, že pokud nebudeme potřebovat druhou výměnu názorů bude hlasování 19. listopadu. 19. listopadu buď druhá výměna názorů, nebo hlasování. Pokud proběhne druhá diskuse, pak hlasování proběhne na schůzi 28. až 29. listopadu. Tím jsme vyčerpali tento bod pořadu jednání a dávám nyní slovo paní eh, Ronzuli. Jde paní Roncoli jde o článek 182, jde o změnu směrnice o uznání profesních kvalifikací a nařízení administrativní spolupráce prostřednictvím informačního systému o vnitřním trhu. Paní zpravodajko, máte slovo, paní navrhovatelko, máte slovo. Merci la président. Děkuji, paní předsedkyně. Il attuale sistema Děkuji, paní předsedkyně. Vážení kolegové, současný systém uznávání profesních kvalifikací musí být revidován. Jedině takovým způsobem můžeme dodat novou dynamiku jednotnému trhu. A tento návrh eh, se klade rovněž za cíl nabídnout nové odborné příležitosti a řešit nedostatek odborně vzdělaných pracovníků v členských státech. Chci poděkovat všem kolegům, kteří se vyjádřili formou pozměňovacích návrhů. Společně jsme pracovali, zpracovali jsme nebo předložili 182 pozměňovacích návrhů, které se týkají především těchto témat. Jsou tady hlavní je tu hlavní šest oblastí týkající Týkají se minimálního vzdělání ošetřovatelů, zdravotních sester, rozšíření eh, také na notáře, Hovořili jsme především o jazykových a dalších dovednostech a znalostech, o uznávání profesní eh, praxe. To jsou ty hlavní oblasti. Když začneme tou minimální úrovní kvalifikace pro zdravotní sestry a ošetřovatele, tady je třeba si uvědomit, že současná legislativa Evropské unie stanoví minimální desetileté období vzdělávání pro tyto pracovníky. Jedně tak mohou pracovat eh, v této profesi. Nicméně Eh, je tady 24 eh, států, kromě Německa, Nizozemská a Lucemburska, eh, kde takovéto odborné vzdělání dosahuje délky 12 let a Evropská komise tudíž navrhuje, aby se jako minimální délka vzdělání stanovilo 12 let, takže my v návrhu říkáme, že je třeba brát v potaz vývoj v různých eh, odborných profesích. A hovoříme o minimální délce vzdělávání pro pracovníky ve zdravotnictví, tak aby měli k dispozici veškeré nutné informace o technologickém pokroku ve svých odborných oblastech a aby měli také specializované znalosti, které se žádá trh. Je to návrh, jehož cílem je zlepšit vzdělávání pracovníků, ale zároveň se domnívám, že jeho cílem eh, by mělo být eh, také to, abychom nabídli vysokou míru ochranu pacientům. Jak už jsem říkala, při dřívějších příležitostech sama mám rozsáhlé zkušenosti z práce z nemocnice a proto jsem za to, abychom tady prodloužili tu délku minimálního vzdělání na 12 let. Co se týče návrhu 131, tak společně s paní Harkin, které tímto děkuji za její pozměňovací návrh. Souhlasím s jeho obsahem, stejně jako s návrhem 132, kde navrhujeme, aby členské státy podporovaly průběžné vzdělávání. Tím by mělo být zajištěno, že mají všichni pracovníci veškeré nové dovednosti. Pokud jde o pozměňovací návrhy 34 až 36 a 133 až 136 se eh, hovoří o minimální délce 10 eh, let. Tam se nic nemění oproti stávající situaci, která bude platit i nadále. Já si myslím, že to by ovšem mohlo eh, poškozovat většinu členských států, kde už je to období vzdělávání 12 let. Rozšíření působnosti směrnice. To je další oblast a zde bych chtěla připomenout, že na základě rozhodnutí Soudního dvora z května roku 2011 Evropská komise navrhuje, aby směrnice o uznávání odborných kvalifikací byla rozšířena i na další povolání. Současné, eh, současná situace není úplně eh, udržitelná. Členské eh, státy ovšem sami navrhují, aby se hm, situace těch nových profesí řešila delegovanými akty nebo na nějakém jiném fóru, zkrátka separátně. Třetí věc se týká Evropského profesního průkazu. Eh, zde bych chtěla jasně říci, že jsme provedli, nebo je požadována eh, studie dopadu a tato studie by měla zanalizovat všechny výhody a nevýhody takovéhoto průkazu. Dále by měla řešit také otázku nákladů, alespoň tak to navrhuje Evropská komise. Poté, co bude provedena dopadová studie, tak je možné, že Evropská komise řekne, že Evropský profesní eh, průkaz eh, by byl používán pouze dobrovolně a nebyla by to povinná záležitost. Kromě eh, toho je zde také snaha dosáhnout eh, zjednodušení a eh, zefektivnění mm, doby, která je eh, potřebná k získání takového průkazu, a to na čtyři týdny. A já myslím, že to, že mlčení znamená souhlas, tento postup by měl být vyškrtnut. Pokud jde o ověřování jazykových znalostí, tak pokud chcete, mohu tady uvést eh, ty, ty návrhy, jsou to na 39, 61, 69, 74 a tak dále, je jich poměrně mnoho a hovoří se v nich o tom, že odborníci, kteří působí v jiném členském státě, tak ověření jejich teoretických i praktických jazykových znalostí by mělo mm, zajistit by mělo být zajištěno nestraným způsobem, zároveň způsobem transparentním. E, ověření jazykových znalostí ovšem nemůžeme chápat jako překážku pro vstup na trh jiného státu. Musíme být tedy uměrní ve svých požadavcích v této oblasti. Já osobně ovšem e, mám určité problémy s návrhem 106. V tomto návrhu se hovoří o tom, že je třeba prokázat dostatečné jazykové znalosti. Slovo dostatečné, sufficient, eh, myslím, není, eh, je dosti, je dosti vágní, bylo by třeba toto vyjádření eh, zpřesnit, proto se k tomu připojuji otazník. Pokud jde o 84, 86 a 91, o částečný přístup e, a lepší právní jistotu a odbornou jistotu, a delší období vzdělávání pro provozování praxe v jiném členském státě. aniž by bylo nutné podstoupit eh, eh, plný vzdělávací eh, kurz, tak toto by mělo být možné, nicméně členské státy mají možnost takovýto částečný přístup odmítnout, nepovolit. A kolegové Eh, žádali lepší definování obecného zájmu a také hovořili o tom, že bychom neměli povolovat částečný přístup a já s nimi souhlasím, zejména pokud eh, tedy konkrétně pokud jde o pracovníky ve zdravotnictví a ve veřejných eh, zdravotnických zařízeních. tomu se vede rozsáhlá diskuze a vedli jsme ji i tady v našem výboru. Pokud jde o profesní orgány, pokud jde o problematiku plateb, tak abychom zajistili přístup k regulovaným povoláním, tak eh, původní eh, členský stát musí uznat eh, udělané kvalifikace nebo kvalifikace získané v jiném členském státě. A my to navrhujeme ze tří eh, důvodů. Za prvé, abychom zajistili, že eh, vydávaná osvědčení se plně uznávají a eh, za druhé, aby to bylo v souladu se směrnicemi o vnitřním trhu které říkají, že profesní činnosti jsou považované za profesní, pokud jsou peněžně oceňovány a odměňovány. A za třetí eh, jde o to, eh, že takovéto eh, profesní činnosti, vycházíme z předpokladu, že takové profesní činnosti jsou oceňovány v jednotlivých členských státech různě. Zazněly ovšem otázky, které se týkaly pozměňovacího návrhu paní Harkin a paní Hirsch, kde žádali odstranění plateb za získaná osvědčení. Do 27. září by k této problematice měl být zpracován kompromisní návrh a o stanovisku by se mělo hlasovat v listopadu. Děkuji. Merci beaucoup. Děkuji mnohokrát, pane Stansen a potom pan Hendl. Øh, Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Chci poděkovat paní zpravodajce za odvedenou práci. Já si myslím, že tady je reálná možnost se na celé řadě záležitostí z tohoto stanoviska shodnout, stejně jako na pozměňovacích návrzích. A je důležité, abychom především zajistili volný pohyb pracovních sil. Je důležité, abychom také správně nastavili rovnováhu mezi eh, volným pohybem pracovníků na jedné straně a na to zájmy určitých členských um, států, které si přejí, aby se určité povolání prováděla, určitá povolání prováděla odpovědným způsobem. My jsme se soustředili na to, abychom eh, velice přesně definovali své postoje. Jsou tady určité um, Mm, obecné podmínky, kritéria. To jsou slova, která používáme eh, ve stanovisku. A já myslím, že bychom měli zachovávat znění, které je už v současné legislativě. Pak je tady řada pozměňovacích eh, návrhů, eh, které se týkají například vytvoření profesního průkazu, jazykových znalostí a i zde bychom chtěli, aby byla nastavena ta jistota řádným způsobem, abychom neopomíjeli další sektory, jako například eh, stavebnictví, abychom řešili o, i otázku eh, platu u vysílených pracovníků a přejeme se také více informací o tom evropském profesním průkazu. Mohli bychom zde čerpat eh, z ze směrnice o vysílaných pracovníků. Pokud jde o jazykové znalosti, tak eh, bychom byli rádi, to, aby to bylo naformulováno tak, eh, že se sledování těchto znalostí řeší už při eh, udělování osvědčení a nikoli v ex post. A tak, abychom byli rádi, aby se působnost směrnice rozšířila nad rámec zdravotnictví. Jinak se domnívám, že bychom mohli dosáhnout schody ve většině bodů. Děkuji. Thomas Handel, puis Marie. Tomas Handel, potom paní Harkin. Paní předsedkyně, vážené kolegyně a kolegové, já bych se chtěl omezit na tři body, které považuji za nejdůležitější, zejména je to, jsou to ty předpoklady pro přístup nebo k určitému k určité profesi, když jste již uh, Eh, jsou státy, které stanovily lhůtu 12 let a nechceme tedy eh, diskriminovat, kdyby, jak by tomu bylo, kdybychom to stanovili na 10 let, pak možná, pak by to opravdu bylo postavené na hlavu, ten návrh. Já bych asi řekl, když dnes v některých zemích které mají určitý vzdělávací systém pro určité, pro určité profese, kdybychom to chtěli změnit, o, omezit na 10 let, tak bychom vlastně uh, pouze li, zase kdyby byli potom jen lidé s, vě, s vyšším vzděláním připuštění k zdravotnickým uh, profesím, tak si myslím, že by to bylo diskriminační. Potom by, dejme tomu, třeba v Německu neměla polovina eh, z těchto lidí přístup k profesím ve zdravotnictví. To by vlastně tak nemělo být, protože to by vedlo zase, to by mělo demografické důsledky, takže s touto podmínkou vlastně bychom potom měli v ostatních členských státech zajistit to, aby někdo v Německu třeba opustí eh, základní školu a potom má tedy možnost eh, absolvovat určité školení, aby mohl pracovat ve zdravotnictví. Myslím si, že nemělo by to být cílené takto stanovit konkrétní délku končeného vzdělání. Ještě si myslím, že bychom měli o tom diskutovat se stínovými zpravodaji, pokusit se najít rozumné řešení. Druhý bod, který se mi zdá důležitá otázka jazykových znalostí. Myslím si, že je pravda, že by to nemělo být diskriminační, ale Trošku bych chtěl změnit toho smysl, zejména ve zdravotnických profesích, kde porozumění, pochopení mezi ošetřovateli, zdravotními sestrami a pacienty je mimořádně důležité. A je důležité, aby ta míra porozumění, tedy míra jazykových znalostí, byla poměrně vysoká, aby to zajistilo bezpečnost pacientů, eh, bezpečnost spotřebitelů. Takže já si myslím, že otázka diskriminace je zase stejně tak důležitá jako otázka ochrany spotřebitelů, pacientů. A poslední bod, chtěl bych výslovně říci, že není že otázky nákladů na e, z ukončení e, nějak vzdělání v zahraničí by nemělo být nějaké omezující kritérium, protože i v tomto, v tomto ohledu je celá řada návrhů, z těch 180 pozměňovacích návrhů a já jsem pro, abychom eh, zavedli nějaký rozumný eh, systém, aby to nevedlo k tomu nebo nemohlo vést k tomu, že by lidé pouze na základě nákladů ceny byli třeba eh, vyloučeni nebo nemohli působit z jednoho, v jiném členském státě, než tedy ve svém členském státě původu. Děkuji. Děkuji paní Harkin a potom pan Becker. Děkuji. Já bych... A omlouvám se. Thank you. I'll be... Děkuji, já budu velice stručná. Jenom několik poznámek. Chci poděkovat paní zpravodajce za její práci. Je vidět, že se shodneme na částečném přístupu u zdravotních pracovníků a na všem, co se týká e, veřejného zdravotnictví. Co se týče odborných zdravotních pracovníků a jejich pohybu, tak e, tady bych chtěla zpřísnit návrh komise, kde se hovoří pouze o disciplinárních krocích. Pokud e, je někomu dočasně znemožněno vykonávat eh, praxi nebo má omezen výkon své eh, praxe v domácím členském státě, to je, myslím, třeba brát eh, v potaz dále. A nejenom to, že mají právo na vykonávání praxe, anebo že to právo jim bylo odňato. Takže je třeba tady zvážit veškeré možnosti, které mohou nastat. Souhlasím s Tomasem Hendlem, že při posuzování této směrnice musíme zajistit také ochranu pacientů a spotřebitelů obecně. To je naprosto zásadní. Nyní, pokud jde o eh, časové lhůty, o validaci evropského profesního průkazu, myslím, že ty lhůty jsou velice krátké. Samozřejmě, že si nepřejeme žádné odklady, prodloužení, to bylo diskriminační vůči těm, kteří se chtějí pohybovat mezi členskými státy, tak může nastat situace, kdy budou potřeba doplňující informace a myslím si, že proto uh, je ta jednoměsíční lhůta příliš krátká a tak bychom měli najít eh, řešení, které nám umožní nějakou další eh, pružnost eh, a prodloužení té lhůty, ale ne samozřejmě příliš dlouhé. Pokud jde o aktualizaci kompetencí pracovníků ve zdravotnictví, s tím souhlasím. Co se týče jazykových znalostí, tak zde souhlasím s panem Hendlem, že to nesmí být nastaveno diskriminačně. Nicméně v oblasti zdravotní péče je třeba zajistit, aby příslušné jazykové schopnosti byly takové, aby to nevedlo k ohrožení zdraví a života pacientů. To je v podstatě vše, co jsem chtěla říct. Děkuji. Eh, Pan Becker teď. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Z různých debat, které se vedou k tomuto tématu, s různými experty z, na vzdělávání z jednotlivých zemí bych chtěl zdůraznit dva body. Ten první, zde budu stručný, je určitá informovanost nebo o, o těch jazykových znalostech. To je velice důležitá část, protože právě pokud se týká zdravotnických povolání. A druhá věc, myslím si, když se přesněji podíváme na to, kde je ta minimální doba škol, vzdělávání 10 let v Evropě. Já ne, nehovořím tedy o mé zemi, ale tam ale vlastně potřeba se podívat i na benchmark z ostatních zemí. Takže zde si myslím, že bychom měli být připraveni dosáhnout kompromisu, aby se ta minimální délka nestanovovala na těch 12 let, ale aby se poskytla větší flexibilita tady v tomto ohledu. Děkuji. Děkuji. Dám slovo komisi, panu Pičovi. Merci, madame la Děkuji, paní předsedkyně. Jenom několik poznámek eh, k vaší diskuzi, jinak je to ovšem diskuze vaše i vaše rozhodnutí. My vítáme eh, stanovisko paní eh, zpravodajky k této důležité problematice, protože mobilita pracovníků v Evropě je naší velkou výsadou ve světě. Začal bych jedním z témat, a to jsou jazykové znalosti. K tomu jsou tady pozměňovací návrhy 154, 152 a další. A e, jde tady o provázanost e, mezi kontrolou jazykových znalostí a kontrolou diplomů. Pro nás to byly vždy oddělená témata, chápali jsme to jako dvě samostatné věci. A pokud si váš výbor přeje toto změnit, tak nezapomínejte na to, že máme automatické uznávání diplomů pro lékaře a tímto bychom to vlastně spochopnili, protože členské státy by najednou řekly, a vy potřebujete také doložit jazykové znalosti na určité znalosti, jako kdybyste studovali lékařství například v naší zemi, to jsou e, značné požadavky, proto komise žádala, aby jazykové znalosti a ověřování diplomů bylo, byly vždy chápany jako dvě samostatné věci. My víme, že je třeba najít uspokojivé řešení pro občany, pro spotřebitele, aby lidé věděli a měli jistotu, že lékaři se s nimi domluví v jejich jazyce, ale třeba najít způsob, jak toho dosáhnout. Vítáme podporu Evropského profesního průkazu. Komisař Barnier eh, tomto způsobu smyslu oslovil Evropský parlament a doufáme ve vaši podporu také eh, do budoucna, protože eh, je to potřebná věc a pokud dopadová situace bude zpracována až poté, co začne systém fungovat, tak takovou situaci přivítáme. Další věc, o které se chci zmínit, eh, to je podpora mobility u mladých lidí. A s tím souvisí odborné mm, stáže a vidíme, že některé pozměňovací návrhy eh, říkají, že bychom měli vyškrtnout eh, možnost eh, finančně hrazených takovýchto odborných stáží, ale já si myslím, že se musíme pohybovat na jednotném trhu a na jednotném trhu řešíme skutečně jenom finančně ohodnocované eh, činnosti. Na to nesmíme eh, zapomínat, takže nesmíme zacházet příliš daleko. Členské státy eh, by se tady jistě ozvaly a říkali, že třeba postupovat v rámci toho, co dovoluje jednotný trh a jeho legislativa. Poslední věc, kterou chci zmínit, je diskuze o notářích. Zda je sem zakomponovat či nikoliv. Uvidíme, jakým způsobem o tom bude jednat rada. Objevila už se celá řada soudních eh, procesů Máme už v dispozici eh, čtyři rozhodnutí eh, soudu, eh, s nimiž se musíme nějakým způsobem vypořádat. Pokud nevyřešíme problematiku notářů nyní, tak ji budeme muset jistě řešit v budoucnu v nějakém jiném budoucím nástroji. A v neposlední řadě chci zmínit problematiku 10 a 12 let vzdělávání ušetřovatelů a zdravotních sester. Ty argumenty už všechny zazněly, nemá smysl je opakovat, uvidíme, jak se diskuze dále vyvine zda to bude těch 10 či 12 let. Jenom bych zdůraznil, že směrnice stanoví eh, fixní počet let eh, vzdělávání, protože je také důležité si uvědomit, že potřebujeme určitý věk, kdy lidé se začínají věnovat eh, těmto, těmto profesím a seškrtávání základního vzdělání si myslím, že je krokem zpět, protože Ehm, si jistě přejeme, aby se těmto profesím věnovali lidé již určitého věku. Děkuji, paní předsedkyně. Než dám slovo naší zpravodajce, zneužiji svoji funkci předsedkyně a učiním dvě, tři poznámky ohledně otázky jazyka. Musím říct, že jsem poněkud překvapena odezvou komise, protože můžeme říct, že teoretická otázka kvalifikace a otázka jazykové způsobilosti jsou dvě oddělené věci. Mě to připomíná jednu problematiku, a to problematiku patentů, kde se hovořilo také o vědeckém jazyce. Bylo to léta zablokováno v radě, protože některé státy se domnívaly, že u patentu je třeba, aby každá země to mohla číst ve svém jazyce. Pamatuji si, že některé členské státy za to skutečně bojovaly. Já eh, pracuji v angličtině, ale musím říct si, že bych osobně nepřistoupila například na eh, péči, eh, zdravotní péče, kdyby se po mne žádala, abych se vyjadřovala anglicky nebo kdyby mi někdo kresl v nějakých geometrických náštrcích, co mám dělat. Třeba k tomu přistupovat, ale seriózně jde o součást evropského sociálního modelu a v hierarchii norem eh, si myslím, že přísluší eh, komisi eh, ošetřit oba aspekty věci. Samozřejmě na jedné straně jsou zde překážky pro výkon polování, na druhé straně nesmíme zneužívat systémy. Pokud je o zdravotnictví, domnívám, domnívám se, že to, aby ten ošetřující personál ovládal jazyk pacienta, to mi připadá jako minimální požadavek. No dále si myslím, že tady máme určité protiklady, někde je třeba eh, jakoby vzdělávání prohlubovat, jinde naopak eh, ho trochu omezit. A to je tady třeba vyváženým způsobem ošetřit. Já osobně se vám, že Není třeba, abychom, nebo se nenonívám, že třeba bychom se toho, prosím si, tohoto textu Nebo tady vzpomeňme na tu uh, rovnováhu křehkou, které jsme se dobrali u směrnice o službách. Řešilo se tam, řešilo se tam rozsah působnosti směrnice o službách, což je svým způsobem nadřazená směrnice, mateřská směrnice. Hodně se o tom jednalo také mezi radou a parlamentem. Pokud vím, eh, toto téma bylo vyloučeno z působnosti směrnice o službách, to, které není projednáváme implicitně nebo dokonce explicitně. Se na to ještě měli podívat se zpravodajkou na tento konkrétní detail. Eh, paní Ronzuli, dávám vám opět slovo k závěrečnému vystoupení, prosím. Já jsem v podstatě nestalo závěrečné slovo, nebo nebudu provádět shrnutí této diskuse, protože souhlasím prakticky se všemi kolegy. Kromě toho, co zaznělo naposledy, a také bych souhlasila s vámi, paní předsedkyně, naprosto souhlasím, pokud je o jazykový problém a působení v sektoru zdravotnictví. Jak jste řekla, eh, to je naprosté minimum ovládat jazyk pacienta. V tom s vámi souhlasím. Ale jazyk je důležitý jakožto minimální kvalifikační požadavek, ale stejně tak je eh, odborná příprava či odborná kvalifikace. A proto jsem ráda, že komise nastavuje konkrétně počet let školení na místo lhuty do deseti let, protože Eh, tak to je to lepší. Já jsem ráda za ten příklad, který ho poskytnout. Ale pokud eh, budete nemocná, budete muset jednat s někým, kdo nehovoří francouzsky, nebo kdo vám bude prostě kreslit nějaké obrázky, Je pravda, že eh, to není v pořádku. Máte právo na to, aby Eh, zdravotní personál, který vás ošetřuje, hovořil vaší řeči, ale aby také tento personál byl eh, alespoň minimálně proškolen, tedy aby byl, respektive aby byl dostatečně proškolen. Lidé eh, v různých zemích by neměl být ošetřování personálem, který má odlišnou kvalifikovanost. Takže patrně nejlepším měřítkem bude stanovit konkrétně počet let odborné přípravy. A snad to nebude znít příliš provokativně, rád bych se na to podívala z opačného zorného úhlu. Německo eh, se vždy chlobilo tím, že je jakýmsi motorem Evropy. Ale vy jste řekl, že toto prodloužení do odborné přípravy o dva roky nebude nutně představovat řešení. Já jakožto Italka řeknu, že pokud my budeme moci eh, prosadit 12 let, eh, pak určitě Německo také. Děkuji. Ano, tak eh, po tomto eh, benchmarku pro vzdělávání zdravotnického personálu vám navrhuji, abychom přijali časový harmonogram po dohodě se zpravodajkou, abychom tedy si řekli, že projednáme kompromisní návrhy, které zpravodajka vypracuje 8. října a že poté eh, zpravodajka příslušného výboru, paní Verňo, ne, pardon, my budeme hlasovat 9. října a výbor IMCO zohlední snad naše stanovisko během hlasování 28. listopadu. Pane Hendle, vy jste chtěli ještě jednou vystoupit, jste chtěli zareagovat, eh, prodloužit tu diskusi. Máme, máme trošku, trošku času a jak víte, mám ráda diskusi o obsahové stránce, takže eh, můžeme ještě hovořit o tom, zda má být eh, prodloužena příprava lékařů o dva roky. Ovšem lékařů, kteří hovoří německy. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl k tomu krátký komentář. V Německu po profesním vzdělávání, kdo tedy chce pracovat jako ve zdravotnické péči, No, tak má tedy 13 let za sebou, tedy 10 let školní docházku, všeobecné vzdělání a 3 roky profesní eh, přípravu. Když tedy takže bychom se s drobnou změnou na to mohli eh, dohodnout a tak se nám to podaří tedy i v rámci Evropy. Děkuji. Ano, dobře, takže, takže to prosím učiňte do 8. října. A jsem si jistá, že v jazyce, který si stanovíte společně, se vám podaří zpracovat tento kompromis a předložit ale pochybuji, že to bude francouzština, na které se společně dohodnete. Takže se dostáváme k bodu 12 našeho pořadu jednání a dávám slovo paní Lope Fontaně, pokud jde o 160 pozměňovacích návrhů k jejímu návrhu stanoviska pro výbor pro rybolov ohledně návrhu nařízení o Evropském rybářském a námořním fondu. Takže paní zpravodajko, máte slovo. Děkuji mnohokrát, paní zpravo... předsedkyně, pokusím se být stručná. No. Nejprve bych chtěla říci, že jsem velice ráda za projevený zájem ze stran všech politických skupin, že jste předložili pozměňovací návrhy. Domnívám se, že tyto návrhy eh, se všemi se všemi mohou souhlasit a zlepšují tento text. Většina pozměňovacích návrhů hovoří o bezpečnosti a zdraví, o vzdělávání, o drobném rybolovu, což eh, je eh, odvětví tvořící pracovní místa a o diverzifikaci. Příští týden začneme pracovat eh, dále a já se domnívám, že do října bychom bez problému měli se skupit kompromisní pozměňovací návrhy a hlasovat o textu tohoto stanoviska, které se domnívám, že bude eh, schváleno. Pokud jde o pozměňovací návrhy, které byly předloženy, tak eh, s většinou z nich souhlasím, eh, zejména s těmi, které hovoří o tvorbě pracovních míst s příslušnými právy, hovoří o zlepšení pracovních podmínek, o pracovních inspekcích, o podpoře mladých eh, rybářů, o propojení eh, podpor s podporou mladých, eh, kteří vstupují do rybářského sektoru. Souhlasím také s tím, že je třeba považovat rybáře za další sociální partnery a celkově podporovat mobilitu v této oblasti a dbát také na zranitelné skupiny. Jak jsem říkala, věřím, že ke všem těmto problémům najdeme kompromisy. Jsou tady ovšem některé pozměňovací návrhy, k nimž bych se chtěla vyjádřit konkrétně. Nejprve eh, bych se podívala na socialistické návrhy. Já se domnívám, že většina vašich návrhů eh, může být eh, mm, zpracována do kompromisních pozměňovacích návrhů, ale mám určité pochyby, pokud jde o definici v návrhu 16, eh, kde hovoříte o definici rybáře. Eh, definice v návrhu komise eh, hovoří o všech, kteří působí na rybářských lodích a vlastně šířejí i v zemědělské oblasti. Návrh pana Christence hovoří také o majitelích lodí, rybářských plavidel a já se domnívám, že toto možná není úplně eh, nutné a že bychom se měli eh, přidržet eh, spíše návrhu komise. Pokud pan Kristensen si myslí, že je dobré to definovat, tak to šířeji můžeme. Pokud jde o návrhy paní Sanony Ič, tak já se domnívám, že tady je určitý problém. Není mi jasný eh, návrh 101, kde se hovoří o investicích do bezpečnosti a zařízení na palubě rybářských lodí. Tam je jeden odstavec, eh, eh, o kterém se domnívám, že příliš omezuje původní záměr Evropské komise a že by možná bylo dobré nechat tam ten původní text komise v nepozměněném eh, znění a případně eh, návrh paní Sanonič zapracovat jinam. Pokud jde o paní Lambert, tak eh, mě se zdají všechny vaše návrhy eh, velice vhodné, zejména pokud je o ochranu životního prostředí. Zde chci eh, zdůraznit, že ochrana životního prostředí musí být zakomponována do všech evropských politik, takže to platí pochopitelně i o oblast rybářství. Nicméně mám určité pochyby, zda ve skutečnosti toto spadá do působnosti našeho stanoviska, Zda to spíše není v působnosti výboru Envy, to si musíme rozhodnout eh, zde společně. Jinak eh, si myslím, že návrhy jsou přípustné. Pokud jde o paní Suber, tak eh, tady mám také určité pohyb, pochyby, pokud jde o některé návrhy. Návrh 95, 117, 123, 124 a 127, to jsou pozměňovací návrhy, kde se vyškrtává slovo konkurenceschopnost eh, nebo a hovoří se o ziskovosti v rybářství, anebo se vůbec eh, konkurenceschopnost eh, nezmiňuje. Já si myslím, že je dobré o konkurenceschopnosti hovořit, protože konkurenceschopnost také znamená, že je třeba věnovat se investicím, výzkumu a vývoji, novým technologiím a tak dále. Takže bych byla ráda, aby slovo konkurenceschopnost zůstalo. Co se týče návrhu 102, eh, paní Suber, tak tady přesně nechápu, eh, co zde má paní kolegyně na, na mysli. Uh, když odkazujete na úvodní stanovení 37, kde se hovoří o výměně nejlepších postupů a tak podobně. Já se domnívám, že jde o pozitivní záležitosti pro náš výbor. Pokud jde o eh, návrh 103, tak ani s ním úplně nesouhlasím, nechápu, proč chcete škrtnout možnost, eh, aby drobní eh, rybáři měli možnost získávat ekonomickou podporu pro diverzifikaci eh, eh, svých eh, živností, protože většina rybářů musí omezovat čas věnovaný rybářské činnosti a tak by mohli čerpat pomoc v okamžiku, kdy se nemohou věnovat rybolovu měli by mít možnost podporou tvořit například pracovní místa v jiném sektoru, například eh, v oblasti eh, rekreačního rybolovu. Takže si myslím, že i na tyto činnosti by mohly dostávat podpory. Nyní, co se týče návrhu 146 ke článku 44, tak eh, zde se domnívám, že O tom je třeba ještě diskutovat, zda se domníváme, zda je vhodné, aby eh, se systém, aby eh, přetrvával v současné podobě systém převoditelných eh, koncesí. Já osobně souhlasím s tím původním textem, jako naformovala komise. A ještě, já, To jsou tedy pozměňovací návrhy, k nímž mám určité připomínky, ale pokud jde o zbytek, tak zbytek bez problému mohu podpořit. Děkuji, paní předsedkyně. Tako. uh... Eh. Dobrá, pan Kristensen, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. A děkuji mnohokrát zpravodajce za její práci a za její slova o mých pozněcích návrzích těším se na pokračování vzájemné spolupráce. Je velmi důležité, abychom získali podporu rybářů, takže se musíme zaměřit na sociální aspekt rybolovu. A myslím si, že se nebudu mílit, když řeknu, že zvážíme-li moderní rybolovná plavidla, mají velmi sofistikované vybavení, které rybáři, pro něž rybáři budou muset provádět údržbu a pracovat s ním. Proto je třeba pro ně zajistit také řádné proškolení a přiměřené podmínky pro rybáře, kteří tráví dlouhý čas na moři. Většina z těchto věcí zazněla. Těším se tedy na pokračování spolupráce. Děkuji. Než dám slovo komisi, jsou zde další žádosti o slovo? Zase, že nikoli, takže dávám slovo panu Luviejovi za komisi. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji za to, že dáváte komisi možnost, aby se vyjádřila k pozměňovacím návrhům. Já vyslovím čtyři poznámky v angličtině, dovoliteli. Moje první eh, poznámka se týká dodatečného textu Eh, který se objevuje v řadě poznacích návrhů. Jediné, eh, co bych tomu tady rád řekl, je, že tím, že doplňujeme text, vždy hrozí, že vytváříme seznam, který ovšem nebude vyčerpávající. To znamená, některé věci vypadnou a to poté vytvoří problémy. To je v protikladu k některým jiným poznacím návrhům, které do toho začlenují eh, další činnosti, se kterými se původně nepočítalo. Tady bych rád potrhl, že například v poznacím návrhu 53 zmínka o partnerech eh, rybářů, kteří si eh, přejí pracovat eh, v, podniku daného rybáře. To je věc, kterou jsme původně nezvažovali, ale nyní tak činíme. Další věc, kterou bych rád nastolil, je otázka individuálních investic do školicího zařízení. Potrhuji slovo individuální, možná proto, že tady vyvstává problém nákupu zařízení, které poté, co se nějaký čas využívají ke školení, stávají eh, výrobním zařízením. Tím se eh, otevírá cesta pro modernizaci eh, vybavení rybolovných, rybolovných plavidel a tedy zvýšení efektivnosti rybářské flotily a tedy nadměrné kapitalizace tohoto sektoru, máme to tak nazvat. Dále jsou zde podmínky extra conditionality, je to poslanec 86, kde by se žádala po členských státech eh, efektivně úplná eh, implementace eh, pravidel EU v sociální oblasti, v oblasti BOZP. To může znamenat, že členský stát, pokud to neplní, nebude mít přístup k financování z Evropského fondu pro rybolov, dokud nesplní celou řadu právních ustanovení. Musím říct, že to může představovat problém. U některých příležitostí může to zkomplikovat. Je tedy problém, který je třeba vyřešit. A dále se chci dotknout otázky převodu vlastnictví. Tady se navrhuje, aby to bylo rozšířeno také na rodinné podniky a na situace, kde by existoval plán diverzifikace. Rád bych připomenul, že Rodinným podnikem je i firma Hermes, která produkuje luxusní zboží. Pokud eh, podnik eh, o takové velikosti a takovém eh, majetku mohl, by mohl být převáděn na jiného majitele, pak by neexistoval vlastně žádný limit. To by představoval problém. Takže možná se zamyslete nad tím, jak stanovit určitý limit pro tuto možnost převodu rodinného podniku. Děkuji, prosím, zpravodajka. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla poděkovat panu Christensenovi. Já myslím, že se nám bude dále spolu dobře spolupracovat, stejně jako s paní Lambert. Pokud jde o to, co říkala komise, tak eh, to je eh, velice zajímavé a eh, v klidu si všechno pečlivě prostudujeme, také s dalšími zpravodaji prodiskutujeme si to, pak se k tomu vyjádříme, ale myslím, že to, co tady eh, zaznělo ze strany komise, je také velice důležité a musíme to zohlednit. Děkuji. Merci. Děkuji mnohokrát paní zpravodajce, takže budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích, které jste nám nyní prezentovala zítra. Ne, omlouvám se, nepochopila jsem to asi. Čili vy nám představíte kompromisní pozměňovací návrhy 8. a 9. října a budeme o nich hlasovat potom tedy následně, protože jsme zde vyslechli dnes spoustu informací a výbor pro rybolov bude hlasovat 28. listopadu. Takže tím jsme dokončili náš pořad jednání dnešní odpolední schůze. Děkuji vám všem za účast. Děkuji také tlumočníkům a zítra se sejdeme v 9 hodin ráno a nezapomeňte si přinést hlasovací karty. Thank you.